Dear colleagues. Tak vážení kolegové, dámy a pánové, myslím, že bychom mohli začít. Doufám, že se k nám přidají ještě nějací další kolegové a chci říci, že tato schůze je také vysílaná po internetu a hodně lidí nás sleduje online, takže je všechny zdravím. Změna v programu, než ho schválíme, bod 5, zpráva o probíhajících interstitucionálních jednáních, pojištění s paní Charanzovou jakožto zpravodajkou. Bude, eh, ten bod bude posunut na zítřek po hlasování, nebude dnes tedy. Jinak eh, takto změněný program doufám, že může být eh, schválen. Děkuji. Také víte, že všechny dokumenty jsou v aplikaci e-meeting na dnešní schůzi výboru. Také jste viděli nový newsletter, který byl před několika dny zveřejněn a také bych vás ráda připomněla, že po zítřejší schůzi výboru se bude konat workshop, který bude řešit pravidla pro digitální obchod. A to bude velice dobré načasování. Ráda bych vás všechny pozvala spolu s naším zpravodajem panem Agiusem Salivou, který je zpravodajem k příslušné zprávě a bude to také velmi dobrá příležitost, abychom si vyměnili názory s experty a zúčastněnými subjekty a určitě nám to pomůže v naší práci v následujících měsících. Také vám mohu sdělit, že zde máme nové členy po výměně po Brexitu takže bych přivítala paní Klun za IPP, e pana Sandro Gozi z Renew, pana Žana Lakapela z ID a pana Miroslava Radakovského, který je nezařazený. Jsou to tedy nový plnoprávní, nový plnoprávní člen, předtím byl náhradník a potom nově náhradníci pan Salvatore Mejo, pan Mark Angelis z SAD, pan Marco Campomenozi z ID pan Claude Krufat za zelené a pan Dominik Tačenský za EKR a nakonec paní Sara Monsáty byl za nezařazené, takže vás všechny vítám. To mě vede k tomu, že bychom měli schválit zápis z minulé schůze, která se konala eh, minulé schůze tedy, takže pokud nemáte námitky k ní a nebudete mít do konce schůze, tak bude zápis považován za schválený. A hlavní bod samozřejmě dnešní odpoledne je digitální reklama a informace pro spotřebitele, toto slyšení které je zorganizováno tak, jak jsme dohodli na schůzi koordinátorů v září. Cílem samozřejmě je, aby parlament si vyslechl názory expertů z akademického prostředí a zástupců zúčastněných stran, abychom eh, si po, se dozvěděli tedy, jaké jsou jejich pozice, co se týká reklamního prostředí. Měli bychom se zaměřovat na cílenou reklamu a vytváření profilů, protože dnes vlastně ta, ta klasická tradiční reklama se řídí poměrně striktními pravidly, ale digitální reklama je zatím poměrně neregulovaná, takže to nás také vede k sociálním médiím, zejména která jsou také používána často propagaci i tedy padělaných, falšovaných výrobků. Takže budeme zde mít panel expertů. Já vám je představím za minutku. Ja. Ano, takže máme zde v podstatě dva panel, dvě panelové diskuse. Po každém tom bloku vždy bude možnost eh, diskuse, otázek a odpovědí, takže v každém panelu máme několik řečníků a po prvním panelu potom kolečko otázek a odpovědí. To znamená, první blok se týká toho, jak jsou spotřebitelé informováni a jestli mají volbu, pokud jde o online profilování. Máme zde paní profesorku doktorku Natali Helberger, s eh, profesorkou práva a digitálních technologií z Univerzity v Amsterdamu. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Velmi vám děkuji za to, že jste mě pozvali na tuto schůzi, abych se s vámi podělila o závěry naší studie na univerzitě v Amsterdamu, co se týká tady tohoto témata Eh, kterým se zabýváme, eh, digitální reklamy a informací pro spotřebitele. Ota, ráda bych začala pozitivní, na pozitivní linii. Docela hodně věcí se odehrálo v minulém roce a to znamená, jakým způsobem jsou spotřebitelé informováni v rámci práv o, eh, informova- o ochraně spotřebitelů. Zač, a zača, začneme se zabývat tedy e, tím, těmito vztahy mezi nimi. Také je pozitivní, že se stále více věnuje informace nejen obsahu, pozornost nejen obsahu informací, ale také vlastně formátu, v jakým se tedy informace předkládají, aby tedy ty informace byly ve smysluplné formě. Takže je zde povinnost informování, jak, jakého tedy bylo dosaženo hlavního pokroku v oblasti práv spotřebitelů. Ale pro transparentnost informací pro spotřebitele ještě není dokonalá. Spotřebiteli musí být schopni pro přijímat opatření, provádět akce k ochraně jejich zájmu a mít volbu co se a zajišťována svá práva. Zde někdy ale máme různé překážky, pokud jde o uplatňování jejich práv. Myslím si, že všichni s tím máte zkušenosti. Máme zde cookie walls. Musíme vlastně akceptovat cookies, když se chceme někam nalognovat, ale některé služby prostě nejsou zaměnitelné není, to, není, to skute, není tam skutečně vždy volba nebo obce tedy pro spotřebitele. Stalo, všechny tyto služby se staly opravdu běžnou součástí našeho každodenního profesionálního života, že a určitě někteří jste možná zkusili používat Google a WhatsApp například. Můžeme to ještě udělat v digitálním životě, ale a je také, pokud se k tomuto rozhodnou, tak také musí vědět, zda to mohou udělat, jak to mohou udělat. Čili otázka je, že je zde určité omezené povědomí nebo úmyslu o tom, jak tedy využívat práv. A potom mnoho uživatelů jsou určitým způsobem tedy eh, na jedné straně zde máme GDPR, ale ne vždy je dostatečné uvědomění si, takže vidíme, že ta práva nejsou vždy propojena skutečně s realitou uživatelů. Já si myslím, že toto je bod, na který bychom měli zaměřit pozornost. Tendence představit si to, jaká práva tedy můžeme využívat. Potřebujeme ještě více důkazů, jak vlastně, aby ta práva fungovala tedy pro uživatele. Já bych se chtěla zaměřit na transparentnost pro eh, uživatele transparentnost je opravdu jedno z nejdůležitějších témat profilů online. Pokud jsou to takzvané free service, volné servisy, kde se tedy schromažďují data, údaje tedy o uživatelích po, pro reklamní účely, tak zde transparentnost je také eh, vlastně spatří k určitým eh, eh, schématům jednání. Zda jsou to tedy strukturované webové stránky nebo výběr příslušné architektury například. Jsou to takzvané ty tmavé, ty, ty temné eh, weby, nebo potom eh, ar, vybrat si architekturu a určité mani, určitý manipulativní eh, design webových stránek. To vlastně vede uživitele k tomu, že někdy přijímají rozhodnutí, která nejsou v jejich nejlepším zájmu. Ale potenciálně to také může být důležitý nástroj, který třeba může stavět na různých obavách, na strachu nebo na nějakých eh, zranitelných eh, slabostech. A nebo také vlastně může eh, více vystavovat lidi různým obchodním praktikám. Takže to jsou ty nekalé obchodní praktiky, a transparentnost to vlastně příliš nepomáhá, nebo ty požadavky na transparentnost. Takže je důležité, aby sami regulátoři řekli, kde jsou meze mezi těmi opatřeními, mezi těmi praktikami, které jsou eh, ještě akceptovatelné a které již nikoli. Neříkám, že máme začít úplně na zelené louce. Například už zde máme legislativu, která se týká eh, nekalých obchodních praktik, to je dobrý základ. A zde se vlastně tedy hledá ta hranice mezi běžnými praktikami a mezi nezákonnými manipulacemi. Směrnice o nekalých obchodních praktikách byla také nedávno aktualizována a dále ještě e, posílila rámec ochrany také digitálních spotřebitelů, ale stále zde ještě zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Například, co to znamená ten zranitelný spotřebitel, to znamená, jsou to lidé, kteří jsou uh, zranitelní kvůli mentálnímu nebo fyzickému stavu, nebo kvůli věku, nebo kvůli tomu, že jsou příliš důvěřiví. Pak eh, jsou zde také, um, máme zde také třeba skupinu takových digitálně nehramot, negramotných, anebo zase naopak někoho, kdo využívá technologie eh, do velké míry, že má tedy příliš velký nebo velice velký digitální, má velkou digitální stopu. Dále, pokud se podíváme na tu směrnici, tak vidíme, že mnoho ustanovení bylo vlastně eh, vymyšleno v době, kdy se vycházelo z e-mailu a z faxu, ale dnes máme nové technologie, takže je také nutně zapotřebí ta ustanovení novelizovat. A pak je zde také ta myšlenka digitálního určitého nemístného ovlivňování, to znamená využití eh, moci ve vztahu ke spotřebiteli, což vlastně zde není úplně zakázáno. Takže toto ustanovení se může využívat třeba ohledně manipulace, ale v praxi to není příliš jasné a je zapotřebí to ještě nějak vysvětlit, poskytnout nějaká vodítka. Je také třeba dobré cílit reklamu na základě nějakých eh, obav lidí, třeba že přijdou o práci, že přijdou, ehm, že, že třeba potřebují zhubnout nebo že ehm, mají nějaký zdravotní problém a chtějí se uzdravit. Pak zde máme také skupinu lidí, kteří jsou vlastně takový eh, více eh, přístupní nějakému přesvědčování. Pak jsou zde vlastně takové ty různé vzorce. A eh, obecně zde máme také ten, to nemístné ovlivňování, které se stále více využívá v těch moderních technologiích protože tak tedy vypadá realita digitálních spotřebitelů. Dnešní spotřebitelé se dostávají do, no- eh, nebo se setkávají s novými způsoby komunikace. Jsou zde různé chatboxy, hlasoví asistenti a ukazuje se, že lidé věří v to, že automatizované systémy jsou objektivní a je těžké tedy se eh, se zamyslet nad tím, zda vlastně vůči těmto automatizovaným systémům třeba lidé budou stejně eh, jak se opatrní třeba, nebo zda jim budou důvěřovat stejně jako třeba mm, prodavačce v obchodě. Otázkou je, zda tedy to není vlastně třeba další krok eh, nějakého nezákonného podobního eh, obchodování. A jak vlastně potřebujeme ošetřit tyto nové způsoby komunikací? Nakonec bych ještě chtěla říci, že v posledních letech jsme svědky toho, že došlo k velkému pokroku, jak lépe informovat spotřebitele, ale transparentnost má určité limity. Pouze do určité míry může chránit spotřebitele od nekalých obchodních praktik. Musíme tedy více eh, klást pozornost, jaké informace se vlastně využívají, ale také důležité, aby lidé znali svá práva a aby je dokázali využívat. Rovněž musíme akceptovat to, že musíme více spotřebitele chránit před závažnými eh, újmami od různé manipulace a profilování. Musí tam být jasně eh, vedená hranice. A musíme se poučit také z té myšlenky nekalé obchodní praktiky. Ne, ta nedávná novelizace směrnice byla krok dobrým směrem, ale stále ještě jsou tam věci, které se musí dořešit. Potřebujeme Eh, dobrý výklad této směrnice. Potřebujeme také jasně říci, jaký druh profilování by měl být třeba úplně zakázán. A myslím si, že to je velice důležité, protože pak se také chystá ten akt o digitálních službách, který bude rovněž velice součást, důležitou eh, takovou složkou celé té digitální ekonomiky. Takže je důležité ještě předtím to dořešit. Ano, děkuji. Děkuji také, že jste se držela času a Teď vystoupí pan Augustin Reina, který vede Evropskou spotřebitelskou organizaci a její oddělení. Máte také 10 minut, prosím. Velice děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velice rád, že mohu být přítomen na vašem slyšení a zastupovat zde spotřebitelskou organizaci BEUK a že se mohu také podílet na této důležité diskusi. Myslím si, že má diskuse velice dobře zapadne do kontextu, který teď uvedla paní profesorka. Reklama na internetu je legitimním způsobem, jak prodávat své Eh, produkty spotřebitelům nebo své služby, ale jak víme, tak firmy mají různou takovou přesvědčo- přesvědčovací kampaně, přesvědčovací reklamy. Eh, není to nic nového, ale v digitálním, eh, prostře- v digitálním prostředí to vlastně nabírá nový rozměr, nové formy. Máme zde různé způsoby rozhraní, schromažďování údajů, analýza schromáštěných údajů a to umožní Eh, vlastně, eh, aby ty mm, firmy mohly činit jiná rozhodnutí. A vlastně i ti spotřebitelé činí jiná rozhodnutí, než by možná třeba učinili. A nemusí to být vždycky právě ve prospěch těch samotných spotřebitelů, spíš to může být ve prospěch té firmy. čím více víme o nějakém spotřebiteli, tak tím lepší, nebo tím jednodušší je možné zjistit, jak se ten člověk bude chovat, jak eh, a navíc ten člověk třeba možná ani vlastně neví, že je nějak ovlivňován. Většina reklamy na internetu je založena právě na této myšlence. Jsou zde firmy, o kterých třeba jsme nikdy ani neslyšeli. A ty firmy jsou schopné se spotřebiteli manipulovat do velké míry. Mohou dokonce změnit i to, jak se chováme nebo jak myšlíme. Eh, spotřebitelé jsou vlastně potom rozděleni do různých skupin a eh, je k ním přistupováno eh, různým specifickým způsobem a někdy vlastně mohou být až jaksi využíváni přes příliš, neužíváni, což je tedy taková negativní strana počítačové nebo internetové ekonomiky a ukazuje se, jak tedy fungují firmy. Tato zpráva se zaměřuje na eh, schromažďování údajů z různých aplikací. Jsou to i aplikace, které se zaměřují třeba na děti a jsou tam vlastně využívané eh, údaje nebo mm, schromažďované údaje a pak jsou ty údaje využívané k reklamním účelům. Ukazuje se, že do toho systému je zapojena celá řada různých firm, firm a tento seznam vůbec ještě není vyčerpávající. Každá ta firma má v tom ekosystému jinou roli, Eh, jsou zprostředkovatele údajů, ehm, využívat, ten, kdo využívá ty údaje, i když někdy ty hm, hranice mezi nimi jsou trochu rozmazané. Takže eh, někdo tedy, eh, jedna firma obdrží údaje, vytvoří profily, skombinují ty údaje, které dostanou zase z dalších jiných zdrojů, z velkého počtu různých zdrojů. A tyto profily spotřebitelů mohou být také vlastně porovnáváme s určitými jakýmisi dvojníky a pak tedy se zjistí vlastně, kdo jste, co máte rád, eh, jaké máte pocity a vlastně dokáže se na základě toho zjistit, eh, jak se zřejmě budete chovat, jak zřejmě budete postupovat v něčem, jak se budete rozhodovat. A teď se můžeme podívat vlastně, jak vypadá ten um, obchod. Eh, nej, hm, dochází k tomu, že všechny eh, údaje eh, jsou schromažďovány a jsou využívány, aniž by o tom ten spotřebitel třeba věděl, nebo to měl pod kontrolou a o tom právě dnes hovoříme. Já to ještě trošku rozvedu. Tyto firmy nemají žádný souhlas od spotřebitele, aby mohli, spo, eh, aby mohli eh, zpracovávat údaje s výjimkou toho č, um, souhlasu podle článku 9. Tam jsou třeba um, údaje o rasové příslušnosti, etnické příslušnosti nebo politické příslušnosti. Tyto firmy také neplní podmínky Eh, aby ty osobní údaje zpracovávaly podle nějakých zákonných důvodů, protože většinou vlastně opravdu k té analýzy, k té analýze nemají žádné zákonné důvody. A pokud i když třeba spotřebitel ví, že vlastně je sledován, že ty jeho údaje jsou sledovány, tak často tomu nedokáže zabránit. Protože za prvé spotřebitel sám nemá dostatečné informace, aby eh, když třeba používá aplikace nebo když je používá poprvé eh, při tom sledování a sdílení Eh, těch informací je příliš složité. Samotný spotřebitel, samotný jednotlivec vlastně vůbec si nemůže, nemůže vlastně nějak ani porozumět tomu, jak ty údaje jsou schromažďovány a sdíleny a analyzovány. A i kdyby ten spotřebitel všechno toto věděl a rozuměl tomu, jak ty údaje se využívají, tak stejně nemůže to nějak mít pod kontrolou nebo nějak do toho zasahovat, protože celý ten ekosystém je nesmírně spletitý to znamená, že ten spotřebitel nemá žádnou smysluplnou cestu, jak se chránit nebo jak proti tomu nějak vystoupit. Takže je zde takové masivní eh, vlastně sledování spotřebitele, které je ale vlastně v rozporu se zájmem spotřebitele i se základními právy. Co to tedy znamená v praxi? My jsme identifikovali celkem eh, pět takových eh, druhů. Za prvé asymetrie síly. Google a Facebook jsou hlavní hráči v tomto ekosystému. Nicméně vůbec vlastně um, ti spotřebitelé většinou vlastně neznají ty další hráče, nemají k ním žádný vztah. Mnozí využívají třeba ty daje k různým účelům a vlastně my vůbec nemůžeme, kontrolo, eh, nemůžeme kontrolovat, proč se to používá, proč k čemu budou používat ty údaje, tak k reklamě nebo třeba k, k tomu, aby Eh, třeba mohli něco hodnotit na základě systému PEGI nebo k nějakému politickému ovlivňování. Eh, máme zde také vlastně to, že každý o sobě poskytuje obrovské množství informací. A také ne každá reklama je asi špatná. Nicméně spotřebitel by neměl být manipulován. To, že má každý smartphone a používá různé aplikace, tak to umožňuje, že můžete být vlastně eh, že na vás mohou být, může být zacílena reklama do obrovské míry, jaká nikdy takto předtím nebyla. Firmy také využívají různé další firmy, eh, pardon, pardon další daje a přeprodávají. Asi si vzpomínáte na eh, ten skandal Cambridge Analytica. Údaje, které se schromažďují, mohou být také třeba použity k tomu, že vás někdo bude diskriminovat, že vám třeba odepře nějakou službu nebo vám za něco naúčtuje vyšší cenu. A my to třeba vlastně vůbec eh, nemůžeme vědět že, nás, že už někdo vytvořil ten profil. Také se vlastně někdy využívá takový eh, zástupný profil, to znamená, eh, že třeba podle, něk, podle, podle toho, zda máte nějakou aplikaci nebo zda navštěvujete nějakou stránku, tak vás potom zařadí, že jste muslim, nebo že jste gay, nebo že jste třeba ve vysokopříjmové skupině. Tím, že jsme stále monitorováni, tak někdy vlastně měníme své chování, což může být na újmu naší spolež- společnosti. Například může to škodit jak společnosti, tak jednotlivcům. Například pokud si myslíme, že to, na jaké stránky navštěvujeme, třeba může poškodit eh, potom naše vyhlídky na pojištění, tak třeba nebudeme hledat stránky, kde jsou symptomy nějaké vážné choroby. Ehm, také třeba pokud eh, budeme mít pocit, že když budeme porovnávat cenu nějakého produktu, že to nakonec povede k tomu, že ta cena se zvýší, tak tedy nebudeme raději vyhledávat tu, ty jiné ceny nebo nebudeme vyhledávat ty porovnávače. Eh, firmy Navíc třeba mohou, pokud si tedy třeba myslíme, že nějaká firma využije ty informace k tomu, aby je pak přeprodala zdravotní pojišťovně, tak zase třeba spíše nebudeme vyhledávat nějaké informace, které by potom poškodily tu naší, eh, ten náš profil. To znamená, hlavní cíl, jak toto všechno vyřešit, je prosazování právní úpravy. Například už eh, proběhly určité eh, určité soudní příklady. Také můžete třeba informovat eh, vnitrostátní orgány dohledu. Eh, jsou zde také třeba mm, případy, které řeší Evropský um, inspektor pro ochranu údajů. A třeba v Irsku se také teď řeší jeden příklad. Také je docela dobré vědět, že profilování může mít negativní dopad i na hospodářskou soutěž. Takže například různé startupy a novátorské firmy eh, jsou eh, vlastně znevýhodněné, když ty jiné firmy eh, využívají masové sledování spotřebitelů a využívají ty jejich údaje. Takže to pak, um, pak zde není rovná situace pro všechny. Například pokud někdo využívá třeba kontextuální re, eh, propagaci, tak může být tedy eh, ve výhodě proti jiným firmám. Nakonec to vlastně povede k závodu ke dnu, to znamená, že firmy, které nedodržují zákony, eh, tak vlastně na tom jsou lépe a firmy nebudou využívat nové technologie. Pak je zde také, ten systém funguje tak, že vlastně umožňuje hlavním platformám, jako je Facebook eh, nebo Google, aby stále schromažďovali obrovské množství osobních údajů a eh, tím vlastně se může snížit třeba ta eh, kromecká síla jiných aktérů. Takže proto je také důležité toto všechno vymáhat. Nakonec bych ještě chtěla říci na závěr, že a už to vlastně o tom hovořila Natali, když spotřebitelský zákon vychází hlavně z nutnosti transparence a poskytování informací, tak musí ale také chránit spotřebitele před manipulací. Máme zde teď novelizovaný, eh, novelizovanou legislativu, která říká, že vlastně spotřebitelé musí být také chráněni před eh, tlakem, který může nějak eh, pokřivovat jejich běžné chování. Pak je také důležité ještě chránit zranitelné skupiny, například děti, které jsou reklamně vystavovány více než dříve. Pak jsou zde důležité také různá kritéria. Je také důležité, aby nedocházelo k obcházení některých eh, ustanovení. Ještě bych nakonec na závěr chtěl, řekl, eh, chtěla říct, že potřebujeme komplexní politický rámec a potřebujeme také silnější prosazování práva na evropské úrovni a také potřebujeme to, aby firmy změnily své, eh, své postupy, abychom zvrátili tento znepokojivý trend. Děkuji. Pane Rejno, chápu, že to byla krátká. Not to rush, because sometimes... Byla to krátká řečnická doba, ale přesto není vhodné mluvit takto rychle, protože to potom znamená, že vaše vystoupení je netlumočitelné. Třetím řečníkem je paní Townsend Feehand, která je ředitelkou e, IAB Europe, Interactive Advertising Bureau Europe. Paní Fihen, máte rovněž 10 minut na své vystoupení. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za možnost dnes vystoupit na vašem slyšení. EIB, IAB Europe zastupuje 25 vnitrostátních združení a více než 5 jednotlivých firm, které nakupují, dodávají či prodávají digitální reklamu. Tyto společnosti zahrnují jednak zadavatele reklamy, reklamní agentury, ale také eh, vydavatele, nebo webové stránky, které financují reklamu nebo eh, různé onlineové služby, poskytovatele technologií a, a tak dále, či další zprostředkovatele mezi nimi. Naši členové eh, jsou z Evropy, jsou to vydavatelé z Evropy, něk- Některé, někteří členové jsou technologické domácí eh, společnosti, ale i globální hráči. Na vaši otázku, zda uživatelé mají volbu, pokud jde o onlineové profilování, tak chci říct, že zcela určitě ano. GDPR požaduje, aby jednotliví uživatelé eh, měli eh, naprostou, naprostý přehled nad zpracování svých osobních údajů a také kontrolu nad nimi. Proto jsme vytvořili standard s otevřeným zdrojem, je to rámec TCF, rámec pro transparentnost a souhlas, abychom zajistili, že skutečně zpracování údajů může být nějakým způsobem měřitelné a kontrolovatelné ze strany spotřebitelů, aby ti měli transparentnost a kontrolu. Důležité je, že rámec TCF také pomůže regulátorům prosazovat e, legislativu, a to protože vytváří digitální záznamy o tom, jaké uživatelské eh, souhlasy už byly eh, poskytnuty a je potřeba poté respektovat eh, ze strany vydavatelů, zadavatelů reklamy a jiných obchodních partnerů. Teď jakým způsobem se informace poskytují a jak náš standard zajišťuje, že uživatelé skutečně mají možnost volby, pokud jde o profilování. TCF standardizuje, jak webové stránky zveřejňují informace v souladu s GDPR, jak webové stránky sbírají informace o uživatelích, jak je dále sdělují svým technologickým partnerům a zda tito partneři s nimi mohou nějak dále nakládat. Nabízí tedy tyto funkce na základě kombinace eh, software, <clears throat> softwarové řešení a digitálního signálu. A tímto způsobem se tedy předávají dalším technologickým firmám. Ten signál zachycuje, která data, za jakým účelem jsou zpracovávána a zda správce údajů či uživatel souhlasil s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány. TCF eh, tedy znamená, že není potřeba, aby každá jednotlivá stránka na internetu měla svůj vlastní mechanismus pro mm, nabízení eh, voleb eh, uživatelům a jejich další předávání. To znamená, že usnadňuje situaci eh, vydavatelům a zajišťuje rovné prostředí. Nabízíme tedy odpovědnost a zároveň kontrolu pro uživatele. Digitální reklama je určitým průkopníkem a usiluje o lepší zacílení publika. Například nespoléhá jenom na široké demografické skupiny, ale řídí se online novým chováním a tyto informace se pak zcela transparentně schromažďují a přiřazují se e, takzvaným velkým segmentům nebo publikům, jak tomu říkáme my, které mají nějaké stejné zájmy. E, samozřejmě se tím myslí i zájmy o určité e, zboží a služby. Může eh, se jednat eh, o stránky, které eh, poskytují svůj obsah pouze na základě nějakého předplacení. Může se jednat o stránky, které používají smíšený model. Evropská obsahová ekonomika závisí na digitální reklamě. Na ní připadá 80 všech příjmů evropských novin a časopisů. Profilování založené na nesensitivních kategoriích uživatelských údajů slouží udržitelnosti tohoto obsahu. Profilování také zajišťuje poskytování vysoce kvalitní reklamy, která bude spíše relevantní pro uživatele a e, snižuje se počet případů, kdy je e, uživatel reklamě vystavován příliš často. Někteří říkají, že kontextuální reklama sebou nese zpracování velice omezeného počtu osobních údajů nebo skoro žádných osobních údajů a že tedy rizika pro spotřebitele jsou menší. Nicméně tento eh, argument neobstojí, protože vysoce specializované minoritní stránky mohou eh, nabízet eh, zadavatelům reklamy velice úzké segmenty uživatelů s jasně identifikovatelnými zájmy, zatímco obecné spravodajské stránky samozřejmě nemohou, takže investigativní novinářství, které je velice důležité, nemůže být eh, financováno pouze z kontextuální reklamy. Kromě toho, bez eh, schromažďování eh, osobních údajů od uživatelů kontextuální reklama není příliš zajímavá pro zadavatele reklamy. Takže schopnost eh, provádět profily uživatelů v rámci zákona umožňuje malým vydavatelům konkurovat vertikálně integrovaným onlineovým platformám způsobem, který dříve možný nebyl. A to kvůli velkému měřítku, protože je tady obrovské množství údajů, které eh, uživatelé dobrovolně poskytují platformám, což jim umožňuje nabízet reklamu širšímu množství eh, lidí kteří by mohli o takové zboží nebo výrobky stát. Malí vydavatelé by samozřejmě nemohli takového měřítka nikdy sami dosáhnout a tak eh, křížové profilování mezi různými eh, stránkami může i těmto malým vydavatelům dát vlastně určitou sílu navíc a umožnit jim konkurovat eh, větším platformám. TCF je tedy nejlepším nástrojem tohoto druhu. <clears throat> Používá se dva roky podíl na trhu je zhruba 25% a my očekáváme, že dále v letošním roce poroste. Prognozovatelný nárůst eh, je zhruba 25%, eh, ale člověk si může říci, co ten zbytek toho trhu, 75%, co uděláme eh, s, tím, s tou zbylou částí. Samozřejmě, že se budeme pokus, pokoušet pokrýt celý trh, ale jsou tady určité překážky protože eh, TCF vyžaduje zveřejňovat informace eh, rovnou v první či druhé úrovni dialogového okna uživatelům. To znamená, žádá vysokou míru eh, transparentnosti. Takže firmy teprve čekají na to, zda a nakolik se budou penalizovat porušení GDPR, zda skutečně dojde k řádnému prosazení evropské legislativy a teprve podle toho eh, se nějak zařídí. Takže abychom získali úplně pokrytí na trhu a skutečně zajistili transparentnost a kontrolu nad profilováním, tak jak to žádá legislativa, Potřebuje náš standard eh, dvě věci. Jednak eh, harmonizovanou interpretaci klíčových koncepcí GDPR, a to napříč EU. Pokud sledujete nebo jste sledovali schvalování tohoto nařízení, tak víte, že jsou tady zásadní oblasti, kde ten, ty formulace jsou dosti vágní a je možné je interpretovat různě. Například řada orgánů na ochranu údajů teď aktualizuje své pokyny pokud jde o ustanovení o dopadu digitální eh, reklamy a ohledně TCF. Takže je velice důležité, aby tam, kde ten, ty formulace GDPR nejsou jasné, aby orgány na ochranu údajů poskytly interpretaci, na kterou se budou eh, moci firmy spolehnout. Možná zatím ty interpretace nejsou eh, velice odlišné, ale přesto bychom byli rádi, kdyby Evropská rada pro ochranu mm, údajů postupovala proaktivně, nabídla harmonizovanou interpretaci a nečekala na to, že se situace eskaluje. A za druhé, to, co je potřeba pro úspěch na trhu, je, aby došlo k prosazení legislativy. Správci údajů, kteří eh, neplní pravidla EU, musí vědět, že přijde sankce a účené prosazení bude znamenat, že nedodržování pravidel ze strany menšiny eh, skončí a že se tak nebude poškozovat pověst zbytku průmyslu a podkopávat tak důvěra spotřebitelů. Takové prosazení legislativy musí proběhnout v širokém měřítku, aby nedocházelo k neustálému snižování standardů. Chceme požádat váš výbor v rámci své odpovědnosti o podporu a pomoci zajistit, že se podaří tyto dvě překážky vyřešit. Na závěr bych chtěla říci, že spotřebitelé určitě na výběr mají, pokud jde o online profilování za účelem digitální reklamy. Byť eh, příliš mnoho firm zatím schovává hlavu do písku ohledně toho, co po nich požaduje legislativa. IAB Europe eh, a zájem na tom, aby spotřebitelé měli možnost volby, aby ta volba byla respektována, aby se uživatelé sami mohli rozhodnout, eh, jaké služby online si chtějí zaplatit, jaké si chtějí vlastně předplatit svojí povin- pozorností, s tím, že budou vědět, že jejich práva a zájmy jsou vždy plně ochráněny. Ještě jednou děkuji za možnost eh, ve vašem výboru dnes vystoupit. Děkuji, říká paní předsedkyně. Teď eh, jsme tedy uzavřeli první panel řečníků a může proběhnout diskuze. Mám tady pana Arimon na seznamu jako prvního. Ještě upřesním, že tady máme také zástupce Evropské komise. Je to pan Nils Berndt z DG Just, který uvedl, že možná také vystoupí až po skončení druhého panelu, ale pochopitelně, pokud byste si přál vystoupit již nyní, je to možné. Pane Rimon? Děkuji. Ta, ta otázka je směřována také na komisi. Děkuji za tyto tři velmi zajímavé prezentace o reklamě internetové a ano, jak vlastně, jakým způsobem och, můžeme ochraňovat spotřebitele, respektive jak ho lépe informovat. Myslím si, že to je právě to, co je nejobtížnější, když se hovoří o cílenosti reklamy, o digitální reklamě, protože nikdo se jaksi nenarodil v digitálním světě, všichni se jaksi učíme za pochodu býti klienty a někdy jsme opravdu takovými oběťmi těch cookies různých a tady té reklamy nebo těch eh, dotazů, požadavků z různých stran, které musíme odsouhlasit. Já jsem právník a pokusil jsem se pročíst si tedy tato různá pravidla, ale nikdo tomu nerozumí, ani právník tedy. Ja, jaký jaké vlastně můžeme tedy, hm, jaká ta pravidla platí, jakým, také otázka, jak se používají tato data potom, to je vlastně poměrně nejasné a eh, to, to prostě tak není, že ta data nejsou někde dále zpracovávána. Další aspekt této otázky se týká toho, zda ty velké platformy nám život zjednodušují nebo stěžují. Zda tam panuje nějaká dominantní pozice. A už ta jedna řečnice řekla, že například 80% reklamy v, v, časov, v novinách, tedy v, v časopisech vlastně vyplývá z těchto věcí, tedy 80 například toho, jak se financují noviny, pochází právě z této reklamy, 20% z mm, jiných tedy platebních metod, 72% digitální reklamy se generuje ve čtyřech v státech Evropy, platí Google, patří Google a Facebooku, protože oba tyto digitální mm, giganty prostě so mají dominantní postavení. 72% těchto obsahů de, de, generuje pardon, Google a Facebook, ostatní jen velmi málo. Ta data, která se generují na těchto platforma, platformách, například o hm, potom tedy ani nejsou k dispozici těm malým hráčům, těm ostatním. A proto vlastně to, ta cílenost e, také ze strany tady těchto malých hráčů není ani možná, protože Google a Facebook opravdu mají pod kontrolou všechna tato data. Čili bych se chtěl zeptat, i na od experty, i na komisi, jak naše evropská pravidla by se měla eh, vlastně zpracovat, aby tato dominance se ještě neposilovala těch velkých hráčů, těch gigantů a os- a také otázka, já jsem uvedl příklad novin, jak například bychom tedy mohli jiným způsobem eh, financovat novinařinu, no, žurnalistiku tedy, například investigativní novináře, já dávám za pravdu, předchozí řečnici, ale všechna ta, oni potom si vlastně využívají veškerá ta údaje z, údaje z té reklamy, takže možná jakožto evropští zákonodárci bychom jak si měli eh, vypracovat určitá pravidla, aby zde byly rovné podmínky pro všechny subjekty, pro všechny hráče, čili otázka zní, jak je možné to udělat, jaká opatření, do jaké míry to můžeme udělat je tedy rozumné vlastně mít nějaká robustní pravidla, která budou řídit eh, celý tento trh, čili otázka na komisi, co tedy je možno v tom udělat, eh, abychom také zajistili novinařině i investigativní například jiné financování. Děkuji. My teď zhromáždíme ty otázky a potom na závěr kolečka dáme slovo eh, řečníkům a komisi. Další paní Šaldemose. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat expertům za ty zajímavé příspěvky, která se týká tedy digitální reklamy, online reklamy. Já také jsem se pokusila pročíst si všechna ta pravidla, dokonce Několikrát jsem se pokoušela je pročíst, než jsem klikla na ano, protože my v Evropském parlamentu zpracujeme na těchto věcech. Já jsem opravdu hodně pracovala na GDPR, ale já nejsem právnička jako pan Arimona, ani vlastně dobře nechápu to, co v těch jednotlivých pravidlech je unes, eh, uvedeno, takže nakonec jsem je v podstatě musela akceptovat, abych mohla pokračovat a používat tu webovou stránku. Ale klíčem nebo těžištěm této diskuse je to, já si tedy myslím, že by bylo eh, že je zajímavé toto vyslechnout. Eh, ten, to, co říkala první řečnice, je dost znepokojivé a otázka, zda tedy uživatelé mohou využívat svých práv, zda ta jejich práva mohou být respektována. A když jsem to všechno vyslechla, tak o tom tedy pochybuji. A potom ještě poslední prezentaci. Tam bylo uvedeno, že podniky mohou opravdu schromažďovat velké množství informací, údajů o spotřebitelích, aby se vytvářeli jejich profil a že tedy opravdu ty údaje, které mohou schromažďovat, je jich velké množství. Čili moje otázka. Pracovali jsme na GDPR. Poku- kdybyste mě, mohli nám dát nějaké rady, co bychom mohli udělat, co bychom mohli zlepšit Například, kdybychom měli revidovat nebo přepracovat GDPR, tak eh, dělali bychom to, měli bychom to dělat jinak, přistupovat k tomu nějakým jiným způsobem neměli jsme třeba tu laťku pro ochranu spotřebitelů nastavit výše? Vy říkáte, že je obtížné pochopit ta pravidla, i když jsme mm, kvalifikovaným právníkem, čili Toto je moje otázka. Já teď nevím přesně, jak bychom mohli pokročit ku předu během volebního období parlamentu a komise, protože pravděpodobně budeme se znovu zabývat GDPR jejím pos a posílením práv spotřebitelů, čili jak postupovat. Děkuji paní Lejtau. Děkuji. Já budu hovořit portugalsky. Já bych chtěla také poděkovat eh, našim třem expertům za tyto velmi zajímavé prezentace, které jsem vyslechla skutečně s velkou pozorností. Je to otázka, která nám velmi leží na srdci v našem výboru IMCO, tedy otázky ochrany spotřebitelů. A potom domníváme se, že je opravdu důležité posílit eh, pozornost občanů týkající se jejich práv, aby měli větší povědomí. Čili moje otázka zní takto. Já mám pochybnosti. Pochybnosti tedy ostatně, co vlastně znamená slovo souhlas protože v podstatě souhlas to je něco, co uděluji, co tedy dávám, ale někdy možná bez toho, aniž bych skutečně věděla, s čím vlastně ten souhlas dávám, protože někdy prostě spěchám, nemám příliš mnoho času a chci se přímo dostat na ty stránky. A já se myslím, myslím, že co se týká povinnosti souhlasu, já vlastně v podstatě souhlasím s tím, že omezuji svou svobodu. Já podstatě souhlasím s tím, že jak si omezují eh, vlastnictví nebo držení mých vlastních práv. Jak tedy ta data jsou potom využívána ve veřejném zájmu které, což je právo, kterého využívám. V tomto případě bych mohla říci ano, ty údaje jsou využívány v rámci určité mm, studie nebo řekněme určitého průzkumu, ale já bych ráda věděla, zda tento souhlas je dostatečný k tomu, aby se mohly využívat ty údaje, které jsou soukromého rázu, tedy ty osobní údaje a jejichž využívání tedy vlastně může poškodit eh, mou osobu protože potom tato, tyto údaje jsou sdělovány. Čili to je ta myšlenka nebo ten pojem souhlasu. Ti kteří jsou právníky, nám říkají samozřejmě, jaká jsou práva a povinnosti, ale ve virtuálním světě ten souhlas je slovo, na které bychom měli opravdu dávat dobrý pozor a možná na tom ještě pracovat, tak abychom věděli, že je využíváno skutečně správným způsobem a podle zdravého rozumu. Děkuji. Další paní Grapíny. Děkuji, paní předsedkyně já už nebudu opakovat to, co už říkali moji předřečníci a s tím v podstatě souhlasím. Když například hledáme na Google, tak Google se nás někde ptá, zda tedy souhlasíme, zda akceptujeme s využíváním cookies například nebo podobné technologie. A samozřejmě většinou klikneme na souhlasím, protože i z nedostatku času a tak dále. O, experti nám zde hovořili o propojení mezi digitální reklamou a obsahem. A pak je zde otázka manipulace se spotřebiteli. A jakým způsobem jsou ta data využívána? Možná, že spotřebitel nemá přístup k uceleným, ke všem těm informacím. On může být, eh, ty informace mohou být zavádějící například eh, má jiná očekávání při nákupu nějakého zboží a může být uveden v omyl například nějakou klamavou reklamou. A já se domnívám, eh, že z tohoto hlediska reklama by měla zohledňovat formálně přesnou kvalitu toho zboží nebo služeb, které si objednáváme nebo nakupujeme. Samozřejmě Někdy si například rezervujeme pokoj v hotelu a když se podíváme na fotky třeba ve Štrasburku toho hotelu, tak vypadá úžasně a když potom přijedeme, tak v realitě ten hotel vypadá prostě úplně jinak. A ono možná by bylo dobré, kdybychom měli nějaký návrh ze strany komise nebo pracovat na tom v našem výboru IMKO, jak řešit tady tuto manipulativní a klamavou reklamu, jakým způsobem to regulovat. A já bych opravdu chtěla poděkovat všem řečníkům, kteří nám zde uvedli ty zajímavé prezentace. Možná že by ráda také slyšela něco o myšlence určitých sankcí, určitých penále, když se tedy porušují pravidla GDPR, nebo tedy pravidla ochrany mm, osobních údajů. Když tedy dojde k nějakému porušení, když ta data, ty údaje jsou zneužívány, tak zda by neměly být tedy nějaké pokuty, nějaké sankce. Například, když jsem využila příklad to hotelu, tak oni třeba nás chtějí náš pas nebo občanský průkaz a my v podstatě ani nemáme, nevíme, k čemu ta data potom využijí. Mohou je třeba využít k úplně jiným účelům. Tak eh, zda bychom tedy ta otázka tedy zní, jak ta pravidla jsou skutečně uplatňovaná, zda tedy odpovídají očekáváním lidí a to se týká také GDPR. Děkuji. Děkuji, pan transparent. No, velice děkuji. Já bych chtěla poděkovat za tyto velice zajímavé prezentace. Myslím si, že můžeme říci, že tento biznis reklamních technologií se stává jedním z největších eh, odvětví na světě. A také už mý kolegové řekli, že došlo k monopolizaci tohoto biznisu několika velkými hráči. Mm, slyšeli jsme zde třeba zajímavý návrh, aby noví aktéři, nové startupy třeba měli nějaké alternativy, které se týkají ochrany soukromí eh, od, záč, od základu, nebo takový ten systém eh, transparentnost od základu. Ale pokud chceme rovné podmínky i pro tyto nové startupy, to je dost těžké, protože už teď víme, že vlastně tyto mm, ten omezený počet velkých aktérů schromažďuje už dávno obrovské množství údajů. A také se chci zeptat na takzvanou genderovou předpojatost eh, v reklamě. Například se jedná o to, že když se dozvíte, že nějaký uživatel nebo uživatelka, která je těhotná, tak to je velice zajímavá informace a tu informaci pak tedy můžete prodat mnohem více nějaké další firmě. A přitom to je velice osobní eh, věc, velice eh, intimní věc. Takže kde, kde jsou ty meze, abychom zajistili eh, nebo abychom zabránili tomu, že vlastně vliv této reklamy, této cílené reklamy je ještě větší na ženy než na muže. Děkuji a na, ještě paní Tun, děkuji za slovo. Souhlasím se vším, co zde zaznělo o takzvaném souhlasu, a také souhlasím s tím, že ty texty, které vlastně si máme přečíst, abychom dali souhlas, to je nesrozumitelné i pro právníky a většina z nás tedy, nebo i navíc pro ty lidi, lidi kteří nemají právnické vzdělání, je to naprosto nesrozumitelné. Pak jste používali termín um, jakési eh, zacílení reklamy, které je ale v rámci, v legálním rámci. Já teď nevím vlastně, co se tím myslí. Mnoho lidé říká, že zkrátka je někdo, jak si odposlouchává, ale nemyslí tím, eh, že to je nějaká tajná služba nebo tajná policie, ale zkrátka, že mají pocit, že vlastně je odposlouchává Google nebo tyto firmy, protože vlastně dostávají reklamu nebo nějaké reklamní texty, které vycházejí z toho, co třeba ti lidé řekli v nějaké eh, komunikaci na internetu. Mm, chci se zeptat, zda to je opravdu nějaké sci-fi, nebo zda je to něco, co bychom měli brát vážně. Děkuji, nyní pan Šváb. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že teď je dobré říci v této debatě, že klíčová otázka zní, je trh nebo není? A myslím si, že se ukazuje eh, s velkým přesvědčením, že toto je trh, který ale není otevřený. Není to otevřený trh s mnoha hráči, ale je to vlastně trh, kde je pouze omezený počet hráčů, možná jsou dva. Já mám dokonce pocit tedy, že, že opravdu pokud je tak, takto málo hráčů, tak ten trh je pokřiven. Spotřebitelé jak si eh, nabízejí údaje. Problémem je také to, že vlastně všechny ty schromažděné údaje se vlastně schromažďují podstatě v jedné firmě. Takže my musíme eh, vymáhat legislativu, kterou máme na evropské úrovni. Takže se chci zeptat, kdy Evropská komise začne vymáhat legislativu, kterou teď už máme. Děkuji a nyní pan Puso. Děkuji. Eh, hanno sollevato il problema della consapevolezza del regolamento GDPR. Dovolte jednu či dvě věci. A ještě ke GDPR. Jsou tady opatření, která by měla posílit eh, osvětu a povědomí. Druhá věc, eh, spravedlivé ceny jsou zde tací, kteří jsou zranitelnější a které je třeba lépe ochránit. Měli bychom proto přijmout na evropské úrovni nějaká nová opatření či pravidla, nebo stačí lépe prosazovat tu současnou legislativu? A co ti zranitelní spotřebitelé? Tam si myslím, že opravdu je potřeba eh, jejich situaci více zohlednit. Mluvil už o tom pan Šváb. A ještě různé interpretace v členských eh, státech, eh, myslím teď různé interpretace GDPR, kdy někde je to přísnější, jinde méně. I to má obrovský potenciál stát se obrovskou překážkou pro jednotný trh, takže já bych eh, navrhoval, nebo ptám se vás, zda vy byste navrhovali nějaká nová, přísnější pravidla, tedy nějakou novou legislativu, anebo zpřísnění prosazování legislativy stávající. Děkuji. Děkuji. A nyní vracím slovo panelistům a poprosím, abyste se omezili, pokud je to možné, na tři minuty eh, vzhledem eh, k času, který máme. Please feel free to start whoever wants. And... A pořadí si zvolte podle dohody. Děkuji. Děkuji za řadu velice zajímavých otázek. Pokusím se zmínit eh, a zodpovědět všech osm. Ta první otázka se týkala vztahu mezi platformami a například tiskovým eh, průmyslem. Hovořili jste v této souvislosti o dominanci některých hráčů. Tady je třeba hovořit o legislativě na ochranu soukromí a spotřebitelů, na ochranu volné hospodářské soutěže. To je relevantní a je to relevantní pro příští rok i pro Evropskou komisi. V této souvislosti bychom neměli hledět pouze na ekonomickou sílu, ale také na mm, sílu ovlivňovat veřejné eh, mínění. Pokud jde o druhou otázku, zda je možné používat tato práva a skutečně požívat těchto práv, tak pokud jde o GDPR, tak tam zpráva jsou, jsou dobře nastavená, ale abychom je skutečně mohli aktivně používat, je potřeba, aby spotřebitelé byli informováni a tím se vracíme k té původní otázce, jak vlastně tu možnost volby pro spotřebitele či uživatele nastavit. Také si myslím, že je třeba si uvědomit, že GDPR je sice důležitý nástroj, ale nevyřeší nám všechny problémy na digitálním trhu. Musíme se podívat na tuto věc v souvislosti s právem na ochranu spotřebitelů a volné hospodářské soutěže, protože GDPR nikdy nebylo navrženo tak, aby řešilo případy onlineové manipulace. To je nevhodná nebo nespravedlivá reklama. Třetí otázka. se týkala udělování souhlasu a obtížnosti zajistit dohled nad souhlasem. Ano, aby udělování souhlasu mělo nějaký smysl, tak tam musí být vždy možnost volby a tu spotřebitelé nevždy mají, zejména u dominantních hráčů se to obtížně zajišťuje částečně kvůli tomu, že vůbec ta volba není vlastně nabídnuta, anebo i kvůli tomu, že ta architektura té webové stránky je vlastně záměrně nastavena manipulativně. Další otázka se týkala sankcí, zda je GDPR nabízí, nebo zda je vůbec nabízí spotřebitelské právo. Tady souhlasím s panem Rejnou, že důležité je prosazování současné legislativy, ale vezměte si třeba příklad, když si teď koupím televizi, revizi podle současné legislativy mám právo na opravné prostředky eh, podle legislativy na ochranu údajů. Mé údaje nemohou být dále zpracovány, ale nakonec mi stejně doma zůstane ta inteligentní televize a tak je potřeba, aby tady byl ještě soulad eh, s další legislativou. Pokud jde o rovná pravidla hry, tady mě zaujalo to genderové hledisko a upřednostňování eh, pohlaví a diskriminace na základě genderu. Ono totiž skutečně dochází k posilování stereotypů v digitální reklamě. Platí to pro kosmetické výrobky, tak jako jsme na to byli eh, zvyklí dříve a v digitálním prostředí je to ještě silnější. Další otázka se týkala dohledu. Já k tomu musím říci, že potřebujeme mít dostatek údajů, abychom zjistili, jak situace reálně vypadá, protože teď je to dosti nejasné, neprůhledné, řada údajů je chráněna obchodním tajemstvím, takže v tuto chvíli musím upřímně říci, že bohužel nevím, mám celý tým výzkumníků, kteří se snaží to zjistit, ale bohužel nemají k údajům přístup. Sedmá otázka se týkala eh, těch eh, Omezení trhu, ano, na, na to musíme najít odpověď a jak zvýšit povědomí ohledně práv, které máme k dispozici. I tomu se dnes výzkumníci věnují. Většina lidí se například o GDPR dozvěděla v médiích, což myslím dále posiluje roli médií a je potřeba, aby média fungovala nezávisle. Děkuji. Děkuji, já jenom stručně k, té, k těm rovným pravidlům hry. Já myslím, že nestačí mít přístup k údajům. Já myslím, že nezjistíme, že je tady nějaká zásadní koncentrace údajů nebo sdílení údajů, ale musíme řešit problémy Google a Facebooku tak, že jim od, že odřízneme od toho um, datového toku. GDPR se totiž nedostatečně využívá. My už teď pravomoci máme, naše orgány na ochranu údajů je mají a mohly by trvale zakázat schraň, schromažďování a zpracovávání údajů uživatelů, ale neděje se tak. Nebo legislativa na ochranu hospodářské soutěže tady může sehrát velice důležitou roli, například otázka kombinace údajů kde máte Google a Facebook, kteří používají vlastní údaje nebo údaje svých uživatelů a ty skombinují s údaji od třetí strany. Třeba kdyby došlo k fúzi Fitbitu a Google, tak eh, kdyby došlo ke kombinaci offlineových údajů o vašem zdraví například eh, s onlineovými údaji, které už Google o vás má, a byť Google říká, že to nepoužije pro reklamní účely, tak to tež platilo, když eh, Facebook tvrdil, že to neudělá, když koupil WhatsApp. Takže si myslím, že Evropská komise v reakci na pana Švába by se tomu měla věnovat a zaměřit se právě na kombinování různých údajů a jak by ta kombinace mohla vést k zápornému dopadu na hospodářskou soutěž. A ještě k otázce souhlasu. Souhlasím, že to není všelek, ale musíme ten souhlas vnímat eh, v souladu se zásadami GDPR. Minimalizace údajů, ochrana soukromí eh, už od návrhu a tak dále. Toto vše se musí respektovat eh, aby se to nějak eh, neobcházelo. A tady opět eh, legislativa na ochranu údajů může sehrát zásadní roli, když je souhlas například eh, udělen na základě agresivních marketingových praktik, tak je možné ho spochybnit. V Itálii se něco podobného řešilo, byl to případ nebo spor s Facebookem. Takže si myslím, že je potřeba začít lépe prosazovat současnou legislativu v různých oblastech hospodářské soutěži, v oblasti ochrany údajů i ochrany spotřebitelů a zároveň um, uvažovat případně o nových regulačních opatřeních. Ale důležitá je otázka regulace a zároveň prosazování současné legislativy. Je potřeba, aby se tyto dvě oblasti doplňovaly a bránily určitým praktikám. A my už s tím zkušenosti máme, například v oblasti ochrany spotřebitelů. Tam už jsme jasně řekli, co považujeme za nekalé obchodní praktiky. Už je není potřeba dále hodnotit, protože jsou v legislativě jasně definovány, takže na základě toho můžeme eh, přistoupit případně novým regulačním opatřením a zkombinovat to s eh, prosazením současné legislativy. Děkuji, jenom velice stručně, protože nemám podrobné poznámky. A nechci také odpakovat, co tady již zaznělo, takže nejprve bych chtěla říci, že mě zaujalo na začátku slyšení, že digitální reklama je neregulována. Já si myslím, že to není úplně tak, když se podíváme na komplikovanost celé té situace, také komplikovanost GDPR a legislativy na ochranu soukromí. Já bych řekla, že tady je hlavní prioritou ne nutně modifikovat a upravit eh, GDPR, ale spíše ho řádně eh, provádět eh, v praxi, dosáhnout harmonizace při provádění GDPR. Je to mm, nařízení, které má mít jednoznačný e, smysl, takže je potřeba dosáhnout pokroku v harmonizaci interpretace tohoto nařízení. Maximální harmonizace by tady měla být cílem. Náš standard se snaží prosazovat eh, harm, standardizaci eh, aspektů komunikace vůči eh, uživatelům. Chtěli bychom umožnit uživatelům, aby lépe chápali situaci a věděli, s čím udělují souhlas. Pokud jde o ta rovná pravidla hry a maximální volbu pro uživatele, tak tady je důležité zajistit, že na, hlavně ti malí vydavatelé mají možnost umožnit nebo mají možnost zpřístupnit eh, obsah, eh, pokud dojde k poskytnutí údajů ze strany uživatelů. Já myslím, že lidé nemohou očekávat, eh, že bude vše bezplatné. Na druhou stranu nechceme vytvářet společnost dvou vrstev, která bude či nebude mít Eh, vzhledem ke své finanční situaci přístup k informacím, pak eh, pokuty za eh, například manipulativní praktiky, agresivní praktiky, ty by se samozřejmě měly penalizovat, pokud jde o zneužívání soukromých informací, například o těhotenství a tak dále. To jsou přímo zdravotní informace a tady platí velice přísné standardy. A poslední věc, možná prozba. Onlineové prostředí není prostředí, kde mm, by mělo být vše, no, veškerý kvalitní obsah bezplatně k dispozici. Je třeba nastavit správnou rovnováhu a já si myslím, že stávající pravidla a informovaný souhlas, to je dobrý začátek. Děkuji. A ještě pan Bernd z komise, který by se také chtěl vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěl zmínit o třech záležitostech, které tady zazněly v diskuzi. Jednak otázka těch gigantů v digitálním prostředí vůči malým startupům, které se snaží na trh dostat. Tady je, mm, to je věc, eh, které se bude komise věnovat, protože brání inovacím, brání um, rovným pravidlům hry. Regulace Platform to Business je prvním krokem eh, v této věci, ale chceme jít dále. Takže pracujeme eh, na iniciativě Evropa, která vyhovuje digitálnímu věku. A v rámci té chceme zajistit do konce letošního roku eh, lepší ekosystém založený na rovných pravidlech hry. V této souvislosti provedeme také veřejnou konzultaci. To plánujeme na jaře a je to důležitá oblast, které se budeme věnovat a kde chceme dosáhnout pokroku do konce letošního roku. Druhá oblast, ochrana údajů. Tady je ta otázka, jak spotřebitelé, jak se pohybují v onlineovém světě. To je značným způsobem ovlivněno nařízením GDPR můžeme se ptát, zda je GDPR dostatečně eh, efektivní, zda mm, uživatelé udělují právoplatný souhlas eh, Opět my k tomu v tuto chvíli mm, připravujeme informace, které budeme mít k dispozici v první polovině roku a měli bychom vědět, zda ta současná pravidla jsou tedy dostatečně mm, silná a zda jsou také dostatečně silně prosazována. A třetí oblast, o které se chci zmínit, to je otázka spotřebitelského práva. Jakým způsobem mm, vlastně žijí eh, spotřebitelé v tom digitálním prostředí. Jsou tady pro ně obrovské výhody a vyvstává ovšem také otázka eh, férovosti, spravedlnosti, tedy zda jsou tady nějaké nekalé postupy, které jsou proti ním používány. A tady máme směrnici o nekalých obchodních postupech eh, a o ochraně spotřebitelů je potřeba je řádně prosazovat. Ještě bych řekl, že v zásadě ten rámec, který máme, už nám poskytuje dosti nástrojů. Navíc došlo k těmto, eh, došlo k pozměnění a aktualizaci těchto nástrojů v nedávné době, takže myslím, že máme dostatečně silná ustanovení, která by nám měla umožnit jít jaksi hlouběji k podstatě věci. Je potřeba, aby to všem členské státy transponovaly. Pak uvidíme, jaká s tím bude praktická zkušenost. Eh, uvidíme, po určité době, zda to je dostatečné, zda již ta současná legislativa stačí, nebo je potřeba ji prohloubit. A také nařízení o spolupráci, o ochraně spotřebitelů. Toto nařízení bylo také revidováno, jsou tam teď přísnější sankce, uvidím, co k tomu řekne kolegyně. Máme tedy silnější pravomoce pro vnitrostátní orgány, ale je otázka, nakolik budou používány a za zajistí řádné prosazování uh, Eh, spotřebitelské legislativy. Děkuji. Very much. Děkuji vám. Tím jsme uzavřeli první panel a samozřejmě bez dalšího přejdeme k druhému panelu, který se bude zabývat eh, tím problémem z trošku jiného úhlu, zda spotřebitele a zejména ty zranitelné skupiny jsou chráněni tedy před takovými skrytou digitální reklamou. A první řečnice bude doktorka Rosana Ducato, výzkumnice na univerzitě v, Luz, v, Luz, v Luva a Senloji. Děkuji, paní předsedkyně. Já tedy budu hovořit jako první eh, v tomto bloku týkající se těch skrytých nebo nekalých marketingových praktik a speciálně se budeme zaměřovat na povinnost informování eh, těch influencerů v oblasti sociálních médií. Předsedkyně, prosím, mluvte trošku pomaleji <laughs> kvůli tlumočení. Ano, já se stručně podívám na fenomén sociálních médií a marketingu těch influencerů. Potom zda máme tedy platný eh, právní rámec pro informační povinnosti těch, in, těch ovlivňujících subjektů. Uvedu některé příklady z italského a německého práva k těmto různým situacím a zejména se zaměřím na to, kde je tedy, kdy tedy je ta povinnost zveřejnit, jakým způsobem a kdo jsou ti zranitelní spotřebitelé a na závěr se zmíním o některých otevřených výzvách, zejména v souvislosti s formou toho eh, zveřejňování. Nyní tedy hovořme o těch ovlivňujících subjektech, influencerech. To je charakterizováno zejména Eh, urči, šířením určitých eh, sponzorovských eh, obsahů. Jste si pravděpodobně toho vědomi, jsou tam no, určitý, určitý, určitý počet těch followerů, těch sledujících tedy. Samozřejmě to je aktivity, která, aktivita, která není a priori zakázaná eh, zákonem, ale musíme mít určitý právní eh, rámec, aby nedocházelo ke skryté nebo tedy nekalé reklamě. Tam vlastně se někdy nedá přesně rozeznat eh, tento reklamní obsah například u videí a u dalších. Ovšem působí to vlastně v každodenním života. Tato reklama skrytá to není něco zcela nového. Už vlastně máme určitá relevantní ustanovení ve stávajícím evropském právním rámci, rámci Zejména je to příklad tady té směrnice o Eh, e-commerce tedy od směrnice, která vlastně se zabývá povinností pro obchodníky, aby oznámili tedy obchodní ráz jejich praktik, když to tedy nevyplývá jasně z vlastního obsahu. Takže zde jsou povinnosti transparentnosti a tato pravidla už platí pro eh, v kontextu influencerů na národní úrovni. Nicméně jsou tam určité rozdíly a určité odchylky v uplatňování těchto legálních ustanovení. to tedy by mělo platit pro to, kde ten reklamní obsah jasně nevyplýhá z obsahu. Příslušný orgán zvaný AGCM Eh, od v roce, zejména v roce 2017 a 2018 uznal povinnost zveřejňovat obchodní ráz sdělení eh, vyplývajícího tedy z placeného partnerství. Ne. A nebo tam, kde jde o například nějaké bezplatné dárky nebo produkty, které nabízejí influencery tak vlastně může eh, vést k určitému zavádějícímu účinku na spotřebiteli. Proto tato povinnost zveřejňování eh, obchodního rázu příslušného sdělení je tedy nutná. Máme zde samoregulaci regulační rámec pro reklamu číslo 45 2018 a potom eh, z rozsudek soudu v Hágu z roku 2017. Potom například z Mnichova z roku 2019. Tam v tom konkrétním případě šlo vlastně o tam vlastně byl ten, byl tam obchodní obsah, který vyplýval jasně z kontextu a a je tedy zajímavé podívat se na, ty, na odůvodnění toho smnichovského soudu. Rozhodnutí vlastně vycházelo z předpokladu, který vlastně napadaly eh, ty strany, že vlastně eh, soukromí zde bylo odpovídajícím způsobem chráněno. Spotřebitelé obvykle jsou si tedy vědomi, těch veře, že ty veřejné profily se využívají pro obchodní e, účely, zejména tedy ti takzvaní mileniálové. Takže Takže vlastně ten soud uzavřel, že opravdu jsou si uživatelé většinou vědomi, že těch profily jsou využívány pro obchodní účely a ještě tady a mladí lidé ti ještě více. To nás vede k zajímavému bodu, kdo jsou ti zranitelní spotřebitelé v podmínkách trhu influencerů. To už je potom jiný případ než tady, ale nicméně podle eh, soudu jsou zejména nezletilé osoby, těmi zranitelnějšími a potom někdy možná také starší osoby, ale to zase ostatní subjekty přesně nezdíleli. Už jsem se Například se uznává, že zraditelno, zranitelnost těch sledujících eh, je někdy strukturována a tady tyto zranitelné skupiny musí být proaktivnějším způsobem chráněny. Forma zveřejňování tedy. Samozřejmě nebudu hovořit o konkrétních podrobnostech, jak toto zveřejňování zajišťovat v, podrob, v praxi, ale jsou zde určité osvědčené postupy, zejména tedy konvergence ve využívání hashtag eh, reklama, co se týká jména sponzoru, sponzorů, sponzorů protože vlastně ty hashtagy a reklama to je jenom začátek dlouhého seznamu. Ale co je obecný souhlas s tím, že je zde že ani zde není právní mezera, že vlastně ten stávající právní lámec už ruší, už eh, řeší tyto věci, ale je zde určitá, určité nesprávné nebo nedostatečné uplatňování této legislativy. Potřebovali bychom větší jasno mít v tom, kdo jsou ti zranitelní spotřebitelé v tomto kontextu. A potom další věc, zejména v souvislosti s formou toho zveřejňování, tak jsou ty hashtagy nejlepší způsobem. Vlastně ale jsme si jistí, že je to dostatečné a zde to je takový provokativní bod, protože vlastně eh, hashtagy byly vlastně původně určeny k tomu, aby tvořily propojení mezi obsahy, takže ale vlastně může také fungovat tak, že respektivně respektive ta účinnost těch informací třeba není úplně stejná na Facebooku a na YouTube. A zde ta doporučení mohou hrát důležitou roli, to znamená, jakým způsobem provádět to zveřejňování v souvislosti s obsahem a podle médií, na kterých tedy jsou zveřejňovány, ale je nutné zamyslet se nad tím, jak jsou ta doporučení formulována. Já se domnívám, že by bylo eh, důležité zaměřit se na tu efektivnost pro skutečné uživatele a například zapojit také asociace uživatelů do těchto diskusí. To si myslím, že by bylo užitečné. A další otevřená výzva nebo otevřený úkol, který musíme řešit, je, že musíme vyvíjet větší úsilí ve vzdělávání těch influencerů, tak aby byli schopni dodržovat ty základní právní povinnosti. Kdo tak aby vlastně eh, ti influenceři byli schopni se eh, rozhodnout, zda už eh, jsou obchodníci nebo ne. Potřeba je tedy vzdělávat, jak poskytovat informace, kdy ty informace poskytovat, kdy jsou klíčové, tedy musíme vlastně vyřešit základní problém, a různé tedy interfejsy, propojení té digitální architektury, tak aby vlastně ty influenceři byli schopni dodržovat ty relevantní právní informace. Takže toto bylo jen několik bodů k další diskusi. Zde uvádím bibliografii. A děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Next. Děkuji za slovo. Další mluvčí je paní Čustina Jecite, která vede eh, odbor vývoje a politiky v Evropské združení pro standardy v reklamě EASA. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Jsem velice ráda, že zde mohu být přítomná a že se mohu zapojit do této diskuse, která je velice důležitá jak pro evropské spotřebitele, tak i pro podniky. My jako EASA spotřebujeme, eh, pardon, pracujeme velice silně na tom, aby obsah každé reklamy byl legální, eh, přiměřený, férový a stavíme na autoregulaci. Budu o tom hovořit dnes odpoledne, budu hovořit také podrobně i o tom, jak bychom, nebo jak řešíme otázky jako eh, marketing na základě influencerů a tak dále. Nejprve chci říci, že jsme vlastně síť 27 seberegulačních organizací, máme 25 zemí, a máme vlastně speciální kodex, který je obecně přijímán všemi zodpovědnými hráči na trhu. A máme zde tedy 13 organizací, průmyslových organizací, které reprezentují eh, ten hodnotový řetězec. To jsou tam média, vydavatele, reklamní agentury, všichni eh, chtějí být jednak transparentní a jednak chtějí také do, eh, dodržovat zodpovědnost chtějí doporučovat, chtějí, chtějí dodržovat um, kodex a chtějí Eh, vlastně v těch svých jednotlivých eh, rolích se řídit tím kodexem. A můžeme s radostí říci, že seberegulace jako taková přináší eh, vlastně výsledky, které se týkají 96, nebo reklamy, která, kterou, která cílí na 96 evropské populace. Takže 96 té reklamy v Evropské unii je už regulováno tou seberegulací. A teď se můžeme podívat na to, jak to vlastně funguje a jak ehm, to vypadá. Jak už říkali předchozí panelisté i někteří poslanci, klíčem je prosazování, vymáhání legislativy. Máme zde kodex, který je obecně přijímán všemi ehm, průmyslovými hráči. Není to tak, že by vlastně mm, je důležité, aby tedy také zde byly seberegulační orgány, které mohou vymáhat tu legislativu, také třeba řeší stížnosti a řeší otázky neplnění eh, nebo ne, mm, porušování toho kodexu. My jsme třeba řešili 50 až 60 eh, tisíc eh, stížností a navíc se také bylo speciální monitorovací akce, která měla zkoumat, v jakých případech se porušuje ten kodex. A neřeší to pouze průmysl, ale také třeba nezávislí soudci. Jsou zde také různé odvolací postupy a také jsou tam sankce. Také zde máme různé i právní eh, orgány, které mohou třeba řešit ta nejvážnější porušení a nejzávažnější případy porušování. Pak je tam také důležitá prevence. Snažíme se zaručit, že každá reklama, Eh, která je cílena na eh, Evropany, už vlastně od začátku odpovídá těm seberegulačním pravidlům. Máme se také různé vzdělávací programy, pak třeba různé programy Copy Advice a snažíme se, aby ta reklama ještě předtím, než je zveřejněna, tak splňovala všechna, všechny ty standardy, které zavádí kodex. Také poskytujeme poradenství, Mm, jak jsem říkala, že zde máme 50 až 60 tisíc stížností, tak jsou zde vlastně také i, je zde i také poradenství reklamnímu průmyslu, aby eh, bylo zaručeno, že vlastně už při tom návrhu té reklamy oni ví, jaký, jaká pravidla mají dodržovat ještě předtím, aby se to pak nemuselo řešit teprve, až když se to dostane k zákazníkům. Máme zde také koherenci s vývojem trhu a s očekáváním jak spotřebitelů, tak regulačních orgánů. Navíc eh, také máme speciální eh, mechanismus řešení sporů. Spotřebitelé si mohou stěžovat na nějakou reklamu, třeba na to, že je zřejmě klamavá a je důležité, že tedy dostanou odpovídající reakci. Také šíříme osvědčené postupy, což je velice dobrý nástroj, kterým se snažíme zaručit že budeme odpovídat stále standardům trhu, digitálního trhu, který se také stále dále vyvíjí. Jsme velice rádi, že seberegulace eh, využívá všechny tyto návrhy, všechny tyto nástroje. Předsedkyně žádá o pomalejší tempo řečníka kvůli tlumočení. Takže když hovořím o našich eh, politických koncepcích, chceme zaručit, aby všechny nástroje, které máme k dispozici, to znamená vývojové nástroje nebo vývoje prevence, vývoje prosazování, aby byly využívány v celé Evropské unii, tak i na národní úrovni. A proto vítáme do velké míry ten již stávající právní rámec, například nedávno eh, revidovanou směrnici o audiovizuálních eh, službách, protože vlastně se třeba může využívat seberegulace, koregulace. Eh, naše organizace EASA rovněž nabízí různé projekty a služby aby zaručila ještě větší dodržování předpisů na trhu. Když se podíváme na ehm, tato sdělení, digitální marketingová sdělení, tak vlastně už asi před deseti lety, lety jsme zveřejnili doporučení, která se týkají osvědčených postupů. Říkáme, že reklama na internetu podléhá všem pravidlům, kterým už vlastně podléhá běžná reklama, běžná reklamní sdělení. A abychom mohli eh, ilustrovat, jak vypadal vývoj a jak také reagují spotřebitelé, tak vidíte počet eh, stížností. V roce 2008 to bylo pouze 13 eh, to byly stížnosti, pouze 13% stížností se týkalo digitálního prostředí, zatímco v roce 2018 se 45% stížností týká právě digitálního prostředí. A to řešíme v rámci toho systému seberegulace. Máme se tedy nové technologie, nové způsoby, jako influenceři a tak dále, ale mm, je to jednak, už využíváme ten stávající rámec, ale myslíme si, že potřebujeme také nové vodítka právě na ten trh eh, influencerů. V roce 2018 jsme zveřejnili doporučení, která se týkají osvědčených postupů právě pro marketing, který využívá influencery a chceme, aby také seberegulační orgány e, vzaly v úvahu tento dokument a aby ho uplatňovali na svém trhu a aby také e, poskytli různé školení, vzdělávání na svém trhu, že je zapotřebí, jaké standardy je zapotřebí dodržova, e, dodržet. Ty standardy většinou nepocházejí od nás, ale vlastně přímo z trhu, protože sami značky vědí, že jde o jejich dobrou pověst a také chtějí, aby lidé důvěřovali reklamám, protože to během posledních let eh, se snižuje ta důvěra. To znamená, sami marketéři chtějí, aby eh, ti spotřebitelé věděli, kdy se jedná o reklamu a kdy ne. Takže i pro ně je to důležité, toto rozlišování. A teď tedy mm, to, co jsme vyslechli mm, z úst mého předřečníka. Je to jednoduché. Pokud je nějaký post vytvořen eh, za úplatu, nebo za nějaký barter třeba mm, a je tam tu, tu cestu zaplatila firma a tak dále. Nebo je tam eh, hashtag a je tam název nějaké značky, tak tento post musí být jasně označen, že se jedná o reklamní sdělení. To je jasné, to je ve všech kodech, ve všech kodexech a my to také prosazujeme v našich seberegulačních, eh, orgánech. Ale to je vlastně pouze první stupeň. Teď nechci hovořit o všech pravidlech, která se týkají marketingu, který využívá influencery, ale jak už říkal eh, předřečník, je zde důležité skutečně informovat o tom, že se jedná o komerční sdělení. Protože když tam dáte ten hashtag a slovo ad, to možná pochopí angličané nebo anglicky mluvící lidé, ale v jiných zemích to vlastně nechápou, jakože to je to označení, jedná se o reklamní sdělení. To znamená, pak jsou zde ještě další pravidla, například pokud influencer třeba prosazuje alkohol nebo gambling, tak tady, tady jsou zase další pravidla, která musí dodržovat. Mám zde několik příkladů, které se týkají právě mm, influencerů, ehm, kde v podstatě je splněna ta podmínka, máme tam hashtag ad, hashtag sponsored, hashtag partnership, ale všechny tyto hashtagy jsou eh, vlastně v nějak, na nějakém 16., 17., 18. místě toho seznamu. To znamená, tento způsob eh, informace o tom, že se jedná o komerční sdělení, není dostatečný. Zde zase vidíme, že tam vlastně není eh, hashtag, ale hned na začátku se hovoří Eh, tento hashtag nebo tento post byl vytvořen v partnerství s určitou firmou a je to vlastně první věc, kterou ten člověk eh, vidí, když čte ten post. Pak je tam takové určité nezodpovědné, nezodpovědné cílení reklamy. Například je zde eh, příklad z Itálie, kdy influencer Eh, využívá reklamu, má tam vlastně malé děti, které dělají reklamu na sladkosti, ale vlastně ještě ten produkt ani není zaměřen na tak malé děti. Pak je tam ještě takové zvláštní informace. Influencer tam píše, toto je fotografie pouze pro ilustrativní účely, ale to vlastně už zase nefunguje, protože ten signál nebo ta zpráva už vlastně, eh, která je v té fotografii, už vlastně byla vyslána. Pak je zde další příklad. Influencer třeba um, propaguje nějaké zkrášlující prostředky, kosmetické prostředky nebo reklama na nějaký hubnoucí produkt. Tady je zase opět ten hashtag ad, nicméně jsou zde nepravdivá tvrzení o hubnutí nebo nepravdivá zdravotní Eh, tvrzení. Takže opět naše, mm, náš orgán autoregulace toto vyhodnotil, mm, že to tady neodpovídá těm našim pravidlům. Tak eh, jestli eh, několik dalších příkladů. V roce 2017 ve Francii naše pobočka začala zkoumat posty influencerů a zjistila, že tam opravdu dochází k opravdu takové velice zvláštní matrici 74 Eh, těch postů, které byly komerčními sděleními, vlastně tak nebyly označeny. Takže tam eh, začal být takový velký program osvěty, vzdělávání reklamních firm a také i vlastně vzdělávání i těch influencerů a podobných agentur. Eh, pak byl v roce 2018 potom program osvěty, ta analýza byla zopakována a nakonec vlastně Eh, to číslo bylo 12%. Je pravda, že asi 33% postů stále ještě nebylo úplně dostatečně označených, ale ten výsledek je pozbuzující. To samé se stalo v Itálii, eh, někdo už o tom řík, hovořil o situaci v Itálii. Také eh, Instagram, Twitter a Facebook zaznamenal velký počet postů, které začaly být označovány. A je to také tím, že vlastně se influenceři stali subjekty v autoregulačních orgánech, aby vlastně ti sami influenceři začali být takovými ambasadory té myšlenky zveřejňování komerčních sdělení. Pak ještě chci říct, že jsou zde nové výzvy, máme zde eh, narůstající ekosystém, také velký počet různých zprostředkovatelů, kteří musí být rovněž vzděláváni v těchto věcech. Pak jsou zde nové technické věci, jako je třeba posílená nebo obohacená realita, mm, virtuální influenceři a tak dále. Takže to jsou další vlastně věci, které se objevují v technických eh, nástrojích. Pak zde máme tedy také ty virtuální influenceři, to, co jsou vlastně umělí generovaní influenceři, kteří jsou prezentovaní jako někdo, jako že to jsou běžní lidé a kteří ovlivňují spotřebitele. Ale ještě jednou chci zopakovat, že toto vše je vlastně již regulováno obecným eh, legislativou, která reguluje reklamu. Nicméně je důležité to ještě přeskoumat, zejména když se podíváme, jak eh, důležití jsou tito influenceři mm, Určitě s tím souvisí také věci, jako je třeba zdravý životní styl nebo e, sebeúcta ohledně těla a tak dále. Zde jsou také výsledky. Opravdu je zajímavé, že třeba máme zde e, pět hlavních virtuálních influencerů. Podívejte se, jaká jsou čísla, jaké jsou počty těch e, jejich sledovatelů a ta čísla Eh, narůst, narostla mezi 30 až 80 procenty, takže skutečně jsou to influenceři, kteří jsou zajímaví pro spotřebitele. Ještě chci říci, že je důležité využívat všechny ty nové technologické inovace, abychom lépe pochopili market, nové marketingové techniky. Máme zde nové různé nástroje umělé inteligence, monitorovací cvičení, abychom pochopili, jak fungují tyto nové technologie, abychom mohli pomáhat spotřebitelům a abychom pomohli eh, k tomu, že reklama cílená na spotřebitele bude zodpovědná. Děkuji vám za vaše pozornost a ráda zodpovím vaše otázky. Děkuji. Děkuji, takže třetím řečníkem je paní Sara Valber, která je eh, právničkou v International mm, pro zahraniční záležitosti ve Swedish Consumer Agency. 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, dobré odpoledne. Já chci nejprve poděkovat výboru IMKO za pozvání na tuto panelovou diskuzi. Během svého dnešního vystoupení se soustředím na naše zkušenosti z naší mm, agentury, na naši judikaturu a také prosazování legislativy. My se snažíme hájit zájmy spotřebitelů chceme zajišťovat, aby firmy naplňovaly legislativu. naš eh, ombudsman je součástí naší eh, agentury a podílí se na případných žalobách. Skrytá reklama a e, ovlivňování, to je jedna z našich e, priorit. My se na tuto oblast soustředíme už několik let e, a učinili jsme už i několik, podali jsme už i několik žalob, také jsme aktualizovali pokyny k sociálním médiím a marketingu a také před několika lety naše rada vydala rozsudky případech, které podali eh, prostřednictvím ombudsmanky švédští spotřebitelé. Takže teď máme důležitou judikaturu, která eh, nás nutí přehodnotit to, co to je vlastně marketing, jak by komerční sdělení mělo být vůbec označeno a kdo za takový marketing odpovídá. To jsou základní otázky v posledních případech, které jsme řešili u soudu a řešíme to také v našich eh, pokynech. Ještě než se na tyto otázky podívám, zdůrazním některé obecné body k, man- k marketingu, tak jak to rozhodly v nedávné době švédské soudy. Takže jak víte, tak ovlivňovací marketing to je obvyklý způsob, jak se dnes nabízejí výrobky a služby. A je poměrně častá, že influenceři směšují komerční občas s nekomerčním na sociálních médiích. A to bývá velice jaksi významný podíl na obsahu různých eh, influencerů. Ale pokud se influencer rozhodne k takovému smíšení komerčního a nekomerčního obsahu, tak je potřeba aby to jasně označil, aby spotřebitelé věděli, jaké posty jsou marketingové a jaké nikoliv. Koncepce smíšeného marketingu ovšem není nic nového pro influencery ani sociální média. Smíšená sdělení najdeme i v tradičnějších médiích, jako jsou například noviny. Obecná zásada ale je pořád ta stejná, že spotřebitelé by vždy měli mít eh, jasno o tom, zda je sdělení komerční či nikoliv. Nicméně švédské soudy rozhodly, že protože posty eh, na sociálních médiích vycházejí v digitálním prostředí, kde mohou uživatelé rychle mm, rozhodnout, eh, zda se podívají přes odkaz na daný produkt, tak je skutečně potřeba jasně říct, zda se jedná o marketing a teď nedávné soudní rozhodnutí z prosince loňského roku, kdy eh, se rozhodlo na základě žaloby z roku 2017 eh, o případu eh, influencera, který spolupracoval s mobilním operátorem ten případ byl také proti reklamní agentuře, která se podílela na propagaci výrobku a ombudsman měl za to, že oba dva aktéři byli odpovědní a spotřebitelé nevěděli, o jaký obsah se jedná, zda to bylo komerční sdělení či nikoliv a tak tam byla tedy stanovena odpovědnost za řádné označování. Soud rozhodl, že v tomto případě nebylo v postu jasné, že se jedná o marketing, nebylo tam dostatečné označení a nestačilo napsat ve spolupráci s a tím eh, se ochránit. Také nebylo úplně jasné, zda eh, by se značka nebo označení eh, toho výrobku mělo nějak barevně nebo velikostí písma označit od zbytku sdělení. Spotřebitele každopádně musí mít možnost eh, při pohybu na stránce bezpečně identifikovat eh, značku daného výrobku, ale mělo se za to, že reklamní agentura neučinila dost pro to, aby ten marketing byl jednoznačně odlišen. Další případ, který zmíním, také podal náš ombudsman a ten se týká dalších aspektů ovlivňování obchodu. Je doplňkem toho předchozího případu. Týká se rozdílu mezi komerčními sděleními a osobními názory či eh, svobodou na vyjádření. Tento influencer uzavřel dohodu s obchodníkem na propagaci hm, slunečných brýlí. Kompenzací eh, byla finanční eh, obdob, odměna a zájezd na Zanzibar. Eh, influencerka mm, na základě dohody eh, zveřejnila posty, kde byla podobněna v slunečních brýlích eh, firmy. Některé byly označeny jako marketing, některé nikoliv, ačkoliv ta fotografie byla stejná. Ombudsman uvedl, že tam došlo k uzavření smlouvy s obchodníkem a že to tedy byl marketing a z těch 28 postů by se všechny měly považovat za marketing a měly být řádně označeny jako takové. Soud měl za to, že pouze dva posty zmíněné v dohodě mezi influencerkou a obchodníkem eh, je možné považovat za komerční a 28 už, eh, že jsou posty nekomerční a že informace v postech nebyly dostatečné proto, aby okamžitě bylo jasné spotřebiteli, že ten obsah je skutečně komerční povahy. Spotřebitel musí vědět, že influencer byl odměněn za tu reklamu a také ta značka výrobku musí být jasně uvedena už při zběžném pohledu. Ten spotřebitel to musí identifikovat a není možné tu značku uvést až někde na konci postu. Teď ještě poznámky z mé strany, z mých zkušeností, tak eh, předně posouzení toho, jak nebo kdy je sociální obsah marketingem. Tady se zkušenosti v Evropě liší. U nás ve Švédsku už k tomu máme tedy určitou judikaturu. Většinou eh, nezáleží na tom, zda influencer je dostatečně dobře známý, zda má hodně followerů, kdokoliv, kdo využívá nebo má uzavřenou smlouvu s obchodníkem, musí jednat odpovědně. V, takže eh, ve Švédsku je skutečně potřeba eh, si dohledat, eh, zda došlo k uzavření smlouvy mezi obchodníkem a influencerem, také je třeba jasně každé marketingové sdělení, zejména na sociálních sítích, jasně identifikovat. A na závěr chci říci, že jsou tady pro nás jako e, orgány, které prosazují zákon určité výzvy. Jednak musíme prokázat e, komerční záměr, jednak musíme najít personalizovaný marketing, pokud obchodník nebo influencer cílí marketing na nějaké konkrétní příjemce, například na Instagramu dochází k tomu, že ty posty jsou třeba jenom 24 hodin k dispozici a těžko se tedy dohledávají. Eh, třetí věc, digitální nástroje, které by měly usnadnit práci eh, těch, kteří prosazují eh, legislativu. Potřebujeme možná některé nové nástroje, to je ke zvážení a ještě zmíním zranitelné spotřebitele. Je tady několik skupin, které jsou zranitelnější v digitálním marketingu, to jsou například děti a někteří influenceři míří eh, primárně na děti. Z se směrnice o nekalých obchodních praktikách je evidentní, že zranitelné skupiny jako děti musí být zohledněny, když se eh, řeší marketingové sdělení. A my jsme to uvedli i v našich pokynech pro sociální média a marketing, je potřeba postupovat zvlášť obezřetně, pokud eh, jde o reklamu cílenou na zranitelnou eh, skupinu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Po těchto třech prezentacích a druhém panelu bych si opět dovolila otevřít prostor pro diskuzi. Paní pan eh, Pak. Děkuji. Toto je zajímavá diskuze, protože eh, například v tomto konkrétním případě je to opravdu nejasné, zda se jednalo o reklamu nebo reklamní post eh, či běžný post na sociálních médiích. Mám v této souvislosti dvě otázky. Za prvé, jak eh, daleko chcete jít eh, při definování toho, co je ještě reklama. Například, eh, když sleduji nějakou umělkyni, která ukazuje posty ze, svého soukromého života a pak tam dá i své obrazy, je to reklama nebo ne? A za druhé, o tom už jsme tady mluvili, dochází tomu, že se často cílí na děti jako zranitelné spotřebitele, ale často děti jsou využíváni jako samotní influenceři. Jak dále se tedy můžeme zase jít při regulování toho, kdo může být eh, influencerem a jak eh, tady do toho zasahuje například pracovně právní legislativa? Děkuji. Ještě nějaké dotazy, protože pokud eh, ne, tak já si dovolíme přispět eh, s jedním postřehem a možná ještě komise se vyjádří. Eh, mně se zdá, že pokud současná legislativa je dostatečná, tak by měla být schopna řešit i tento nový jev. Pokud ne, tak možná bychom mohli zvážit nějakou konkrétní legislativu, vzhledem tomu, že to je nový problém. Ale nejprve předám slovo panelistům. Uh, yes, so... Ano, takže já začnu teda. Děkuji vám za vaše otázky. Když vlastně bychom měli stanovit určitý práh pro reklamy. Podívejme se na ten stávající právní rámec, kde už jsou určitá pravidla, které tedy bychom měli brát v úvahu, zejména pokud je tam jsou tam nějaké zavádějící informace a takové, taková to opomenutí tedy mohou také ovlivňovat transakční rozhodnutí toho spotřebitele. Takže je to vlastně hodnocení případ od případu, abychom mohli rozhodnout, co dělat. Například v praxi tedy, jak můžeme identifikovat, kde je ta reklama, nebo zda tedy je to v praxi už reklama, nebo ne. A pokud jde o tu vaši otázku, zda to, eh, to ta pravidla, která máme k dispozici, nebo to nařízení je dostatečné. Měli bychom se podívat na to národní, na národní implementaci Potom máme také ten černý seznam nekalých obchodních praktik. Máme směrnici o, e směrnici o e-commerce, tak tato legislativa už vlastně může pokrýt jen ten jev influencerů. Ale samozřejmě v národní legislativě může docházet k různému výkladu této legislativy také e, vlastně závisí na tom, do jaké míry nekalé obchodní praktiky jsou za implementovány do eh, legislativy například v Německu. Ta ustanovení jsou poměrně eh, striktní, takže možná by tam vlastně mohli, co se týká určitých sankcí, tak to by vlastně mohlo být pokryto určitými komerčními praktikami. Ale já si myslím, že jsou oblasti, kde bychom mohli alespoň přemýšlet o další harmonizaci. To jsou určitá spoluregulatorní opatření, například co se týká služeb audio, směrnice o audiovizuálních službách, kde jsou tedy určité požadavky, které, kde vlastně ty platformy by mohly, mohou využívat influencery, nebo jsou tam také pravidla transparentnosti pro obchodní obsahy. Ale to se vlastně týká pouze platform pro sdílení videí, videí ale také vlastně sociální média eh, obecně Patří tedy do této platformy sdílených videí některá ano, no některá nutně ne. Potom jsou tedy určité reklamy, které jsou teda, tedy i na videu, nebo obrazová reklama. Zde je prostě mm, někdy těžké rozhodnout tedy o přesné implementaci této směrnice a možná, mož, takový, takové místo nebo bod, o kterém bychom mohli diskutovat o určité aktualizaci stávajícího legislativního rámce týkajícího se marketingových praktik a influencerů, protože podobná opatření, o kterých jsem se zmínila v souvislosti se směrnicí o audiovizuálních službách, se jsou také v pokynech o in- souvislosti s směrnicí o direkčních obchodních službách, ale zde máme pouze pro. Tato pravidla však nejsou nutně implementována pro všechna média, protože ne všechna média jsou nutně sociální média a potom platformy vlastně tam se musí rozhodnout, zda tedy jsou obchodníci nebo ne. Takže možná některá opatření v souvislosti s touto povinností designování sociálních médií, ta by si možná zasluhovala větší harmonizaci. Děkuji. Dal, další, ano, děkuji vám za otázky. Pokud se týká té otázky, zda a jak daleko máme jít tedy daleko, Eh, v těch obsazích, které produkují, eh, propagují určité služby nebo pro produkty. Máme Máme zde už pravidla ve stávající legislativě a principy, které nezávisle na tom, kdo tedy poskytuje ty služby, které tedy eh, vlastně by měly být uplatňovány, pokud ti influ, influenceři tedy propagují určité komerční obsahy. A to i v souvislosti s tou judikaturou soudu, o které jsme se zmínili. Tam vlastně je nutno, aby ti influencoři byli transparentní vůči spotřebitelům, že jde o komerční obsahy když se tedy influencer stane určitým ambasadorem v terénu, tak zda tedy mají smlouvu s určitou firmou, nezávisle na tom, zda jsou to nějaké konkrétní posty, kompre, konkrétní vzkazy, tak zde vlastně je povinnost v těch pokynech, aby zveřejnili to, že mají uzavřenou smlouvu s, to, s nějakými komerčními subjekty. Pokud influencer využívá takovýchto komerčních vzkazů, komerčních sdělení jakým, jakýmkoliv způsobem, tak spotřebitelé o tom musí být informováni. Máme například situace, kde spotřebitel se dívá na určitý post, tak vlastně zda tedy ten by měl být si vědom toho, zda influencer pouze tak vlastně ze svobodného rozhodnutí propaguje určité produkty, anebo zda tedy na základě určité smlouvy. A jak říkám, toto už je řešeno v, ve stávajících pokynech v Evropě a v, do, v cílech doporučení pro o osvědčených postupech. Máme samozřejmě velké obavy, co se týká kontroly ze strany eh, kontrolních orgánů. Já nejsem odbornice na pracovní právo, ale máme zde určité samoregulační mechanismy, které vycházejí ze stávajícího právního eh, rámce. Máme pravidla, které hovoří o tom, že děti by neměly, neměly by být propagovány produkty přímo mířící na děti, nebo děti tedy by neměly být využívány pro propagaci určitých produktů, protože nejsou schopni sami eh, o tomto rozhodovat a potenciálně to může tedy poškodit tyto zranitelné skupiny. Nicméně zase mohu pouze říci, že pokud jsou určitá eh, omezení, tak eh, je zde určitý samoregulační mechanismus, který musí tedy plně respektovat stávající práva v oblasti tedy eh, pracovně právní legislativy. A konečně, co se týká otázky, zda stávající regulace je dostatečná mm, pro tyto nově se rozvíjející techniky. Já bych řekla ano, ale zase je potřeba lepší vymáhání, lepší uplatňování. A proto zase mohu zopakovat to, co už jsem řekla. Jsem opravdu ráda, že stávající regulace a legislativní akty už vlastně uznávají přidanou hodnotu samoregulace, samoregulačního. Je, pod, je to určitý flexibilní rámec pravidel, který sleduje nové marketingové komerční trendy a rozvíjejí se tyto pokyny takže bychom, nejsme v pozici, kde bychom potřebovali nová pravidla, ale potřebujeme uplatňovat ty samoregulační stávající principy a ujistit se, aby opravdu byly uplatňovány proto, aby spotřebitele byli chráněni v každé situaci. Takže nejlepší situace je eh, být si vědomi toho, že máme flexibilní právní rámec, který je schopen řešit ty dnešní výzvy a výzvy zítřka. Děkuji. Mrs. Walberg. Yeah. Děkuji, paní Walberg. Děkuji za slovo. Já děkuji za to, že jste také upozornili na důležité věci a že jste nastolili zajímavé dotazy. Za prvé chci říci, že když, zda to je reklama nebo ne, mm, většinou musíme zjistit, zda, zda tam je nějaký účel, komerční účel a zda musíme tedy zvážit, zda ten člověk chce prodat nebo ne. Musíme se podívat na účel toho postu, takže pokud je tam komerční cíl, tak je to reklama. Pokud je tam snaha prodat eh, výrobky nebo služby, tak je to reklama. Pak máme tedy ještě svobodu eh, projevu, to je základní právo. To znamená, můžete také říct si svůj osobní názor na něco. A právě to musíme brát v úvahu, když eh, třeba hodnotíte nějaký post nějakého influencera a rozhodujete se, zda to je marketingové sdělení nebo jeho osobní názor. Takže se říká, že se také musíte podívat, zda existuje nějaká smlouva mezi influencerem a firmou. Co říká ta smlouva? Vycházíme ze švédské judikatury, nebo tak se na to tedy dívá švédská judikatura. Pokud se podívám na otázku, zda ta současná legislativa dostačuje, tak stejně jako řekla kolegyně nebo kolega, už nyní máme legislativu, která pokrývá i marketing influencerů, třeba eh, směrnice o několik obchodních praktikách, to je asi hlavní legislativa na evropské úrovni, ale potřebujeme ještě více transparentnosti, větší transparentnost. Eh, I když dnes eh, je zde tedy ta, mm, ten marketing na základě influencerů a různá i skrytá reklama, už je to zde několik let, ale stále ještě si nemůžeme úplně říci, zda potřebujeme nějakou novou legislativu. Myslím, že bychom měli začít využívat ustávající legislativu, vymáhat ji a mít dostatečnou judikaturu, která nám umožní dobře vykládat stávající pro e, ustanovení. Pak zde máme různou ty iniciativy soft law, a to bychom rovněž měli ještě proskoumat. Například mnoho donucovacích orgánů a také seberegulačních orgánů, jak jsme slyšeli, se tomu věnuje, vydali různé pokyny, které se týkají právě marketingu na sociálních sítích. E, také potřebujeme hovořit přímo s influencery, s zástupci tohoto marketingu, hovořit o těch pokynech, o tom, že je zapotřebí větší transparentnost. A možná bychom tedy také měli najít nějakou společnou půdu eh, mezi donucovacími orgány a mezi těmi zástupci toho odvětví, možná třeba i na vnitrostátní úrovni nebo na celoevropské úrovni. Před pár lety švédský, eh, Švédsko mm, připravilo určitou studii, zda, jak vypadá ten stávající rámec, ta postačuje v tom stále měnícím se Eh, prostředí, zda ten stávající právní rámec stále dostatečně ochraňuje spotřebitele. A nakonec tedy ten vyšetřovací výbor řekl, že problém, který se týká skryté reklamy, nelze vyřešit legislativně. Že marketing eh, musí sám pochopit, že musí jasně říkat, co je reklama a co ne. A to už vlastně dnes je v té stávající legislativě. Stávající legislativa se vztahuje i na internet, je to zkrátka jedno takové médium. A vyšetřovací výbor také dochází k názoru, že je důležité poradenství, eh, různé pokyny eh, ze strany donucovacích orgánů a že také donucovací orgány by měly, mít, měly využít své právo, aby některé případy pohnali k soudu, aby se vytvářela nová judikatura. Děkuji a teď ještě než dám slovo komisi, ještě umožním paní Peliči která chtěla položit eh, stručný dotaz a pak eh, bude asi pouze stručná odpověď, protože pak už musíme dnešní panel ukončit. Děkuji. paní předsedkyně, a děkuji za tyto příspěvky, které byly nesmírně zajímavé, protože to jsou skutečně zásadní témata pro evropské spotřebitele. Hovořili jste o pedagogice a zejména vy, paní Dukáto, a opravdu vzdělávání, výchova v digitálním světě je často trošku opomíjena v našich politikách. Mám na mysli ty mileniály, kteří prostě využívají sociální sítě, ale to vlastně nebrání té nekalé reklamě, která se šíří na různých eh, médiích, hovořila jste o aštazích, o skryté reklamě, těch nosičů je stále více a ty obsahy se šíří stále v širší méře. Mladí lidé, hovoříme o té křehké, o té ohrožené skupině, kteří tedy využívají ty aplikace, která opravdu umožňuje cílené reklamy, ten Snapchat, Snapchat mám pocit, který skoupil, koupil určitou aplikaci pro geolokalizaci, takže vidíte mm, to nebezpečí. Moje otázka je jednoduchá, nebylo by potřeba posílit vzdělávání v digitální oblasti našich mladých lidí, tak aby získali více kritického ducha a protože naši mladí lidé jsou občané zítřka, co my, a komise můžeme udělat k tomu, abychom je efektivněji chránili před tou reklamou která vlastně vede k tomu materialistickému spotřebnímu způsobu života. Já jsem si jistá, že vlastně eh, by to bylo mohlo pomoci eh, komisi, kdyby například moje dcera se zapojila, eh, to mohlo pomoci komisi, aby něco více vymyslela. Ano, děkuji, prosím o stručnou odpověď. Já si myslím, že by to bylo skvělé zapojit do těchto aktivit děti, eh, do vytváření těch budoucích politických koncepcí, protože opravdu jich se hodně týká ten trh influencerů. Já bych ještě chtěla něco doplnit. Já jsem sama, já jsem hovořila o osvětových programech, já jsem se jich také účastnila a opravdu někdy tam jsme měli i ty influencery, některým je třeba jenom 16 nebo 17 let a oni také vlastně chtějí vědět, jaká jsou pravidla, co mají dodržovat. A také třeba v Spojeném království byl připraven speciální příručka pro učitele, aby eh, mohli o tom eh, učit, aby vlastně děti chápali, kdy jsou oslovovány, kdy je na ně cílen marketing. Takže souhlasím s tím, že to musíme uchopit také z té strany vzdělávání a osvěty a musíme začít nejprve vzdělávat spotřebitele, na které právě ta reklama cílí. A také je důležité, aby oni sami Eh, si mohli vypracovat určité kritické myšlení, určit, aby dokázali analyzovat, zda v nějaké chvíli jen vlastně na ně cílená reklama. Ano, já nemohu než souhlasit. Osvěta spotřebitelů a vzdělávání spotřebitelů je důležité a pomáha, bude to napomáhat i k tomu, aby pak to všechno mohlo být vymáháno. Děkuji a nyní jste zástupce pan Bert, vy jste generální ředitel eh, oddělení pro spotřebitele z Evropské komise a prosím vás o pár slov na závěr. Ano, tak to je pro mě velká čest. Tedy já mám dva takové komentáře. Za prvé, ukazuje se jasně, že potřebujeme nějaký, nějakou akci, nějaký čin v roce 2018 jsme provedli studii a ukázalo se, že skutečně spotřebitelé mají problém rozlišovat, co je reklama a co je běžné sdělení. A také se ukázalo, že takové ty různé hashtag ad a další značky, které mají označovat, že se jedná o reklamu, nefungují, protože někteří to možná pochopí, že to je reklama, ale někteří zkrátka neví, že třeba hashtag ad nebo hashtag sponsored, že to vlastně znamená, že se jedná o reklamní sdělení. Takže určitě se musí něco udělat. Za druhé otázka, zda stávající legislativa a její rámec je dostatečný Myslím si, souhlasím s tím, že ještě je příliš brzy to posoudit. Máme zde směrnici o nekalých e, obchodních e, praktikách, ta je zde důležitá a také dále postupujeme případ od případu. To znamená, vždycky se musíme, roz, musíme se vždycky rozhodovat, zda nějaká konkrétní reklama je klamavá nebo e, tedy nekalá. Někdy také i orgány tlačí na aktéry, kteří jsou v sociálních sítích, aby tedy zveřejňovali určité oznámení, určitý disclaimer, ale e, lidé, kteří jsou na sociálních sítích, třeba e, někte, někteří spotřebitelé vlastně e, tam nedávají reklamu, ale dávají tam svoje názory. Takže je důležité, aby ty spotřebitelé dokázali rozlišit, co je reklama a co je názor toho influencera. Eh, potom také v tom nedávná novelizace spotřebitele, eh, pardon, mm, směrnice o nekalých eh, praktikách zavedla určité prvky, které by mohly dosáhnout pokroku. Například každá placená reklama musí být jasně označena jako reklama, a máme zde vlastně blacklist, není už to zde, není už zde vlastně nějaký případ eh, od případu, že bychom to přeskoumávali případ od případu, zkrátka je to zakázáno. Potom také, pokud spotřebitel eh, musí být informován, že recenze jsou, eh, musí být tedy skutečné, že tedy nemůžou tam být nějaké falešné recenze. Opět toto je vlastně sankcionováno. E, nebo pokud třeba někdo manipuluje s těmi recenzemi, třeba že tam dává pouze ty pozitivní nebo někam schovává ty negativní, tak opět to je už něco, co teď je zakázáno. Všechny členské státy mají do e, roku 2021 povinnost transponovat tuto novelizovanou směrnici a my budeme také e, tomu, budeme tedy sledovat, jak to probíhá. A také co se týče těch influencerů, tam, nebo jsou tam tedy určité věci, které vlastně vedou k tomu, jak jsou určité věci, eh, v jakém jsou pořadí zveřejňovány na internetu. U těch influencerů je to stále ještě spíše případ od případu. Teď se snažíme zavádět do praxe co nejefektivněji nová ustanovení, novou legislativu. Také vedeme diskuse s členskými státy a hovoříme konkrétně o influencerech. Například eh, na jaře budeme mít eh, schůzi se zástupci členských států a zaměříme se konkrétně na marketing založený na influencerech. Budeme zjišťovat, jaká je situace a možná tedy pokud eh, zjistíme, že to není dostačující, tak se v budoucnu opět eh, obrátíme k nějaké revizi legislativy. Děkuji vám, uzavřu tento druhý panel. Myslím, že to bylo velice zajímavé. Děkuji i zástupci komise eh, za vystoupení a paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům. Uzavíráme toto slyšení, ale nekončí ještě jednání našeho výboru, neboť máme před sebou ještě jeden bod na programu jednání. Okamžitě bez dalšího předávám slovo paní Konečné, která nás bude informovat o tom, jak eh, probíhá vyjednávání v rámci trialogu o právech cestujících eh, v železničním dopravě. Prosím, máte slovo. <clears throat> Uh, Děkuji. První trialog eh, proběhl 28. ledna eh, na prostorech rady. Byl to krátký trialog, kdy hlavním cílem bylo sejít se s předsednictvím a s komisí, která byla zastoupena komisařkou Valán. A vyjasnili jsme si přístup hlavním politickým tématům, pokud jde o časový plán a také další eh, modality fungování toho trialogu a dali jsme mandát eh, technické úrovni začít vyjednávat eh, o textu. Takže toto vše proběhlo. Za parlament to, co bylo důležité, je asi to, že Bohuslav Liberacký zpravodaj zdůraznil, že pozice z prvního čtení je podporována velkou většinou v parlamentu a že je důležité, aby parlament schválil text, který podporuje používání železniční dopravy a přispívá k udržitelnosti a k cílům zelené dohody. Chorvatské předsednictví také uvedlo, že je obtížné dosáhnout kompromisu k bodům, které nejsou uvedeny v obecném přístupu a že je potřeba, aby byly v souladu s celým balíčkem o železniční dopravě a aktu, s aktem o přístupnosti. Teď bude potřeba najít kompromisní řešení ohledně působnosti, zejména pokud jde o výjimky z provádění nařízení v příměstské a regionální železniční dopravě. Na tom rada trvá minimální úroveň kompenzací, cestovní informace a přímé přepravní doklady také ustanovení o e, kolech e, a cestujících se zdravotním postižením. Od prvního trialogu proběhlo několik technických jednání, kde se řešily nepolitické záležitosti. Druhý trialog proběhne zítra odpoledne a já vás e, o průběhu budu informovat na našem březnovém jednání zde ve výboru. Děkuji. Předpokládám, že otázky nejsou, takže vám děkuji za tuto zprávu. Budeme samozřejmě vše pečlivě sledovat. Tím uzavírám naše dnešní jednání výboru. Jenom připomínám, že zítra začneme v 9.30 mm, mimořádně a to hlasováním. Děkuji.